Okay, friends, we are not that many here yet, but... Přátelé, není nás tady, tady mnoho, ale přesto bych ráda začala prvním bodem našeho dnešního programu. Půjde o první zvážení návrhu stanoviska o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Korejskou republikou. A já v tuto chvíli předám slovo Seanu Simonovi. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Zatím nás tady není mnoho na první bod našeho dnešního programu. Zdá se, že to je méně eh, důležitý ta záležitost spíše technického rázu, nicméně si myslím, že přesto je to velmi důležitý legislativní dokument. Eh, já nebudu hovořit příliš dlouho, protože, jak jsem řekl, není nás tu mnoho. Jde o dohodu o volném obchodu mezi EU a Koreou z roku 2001. Je to první dohoda z té nové generaci dohod, eh, které nabízí velmi výhodné ekonomické podmínky, ale zároveň obsahují eh, velmi vysokou míru podmínek v oblasti sociální ochrany. A právě proto je to dohoda o volném obchodu, která by měla být pro tento výbor velmi zajímavá. To je důvod, proč eh, navrhujeme stanovisko výboru pro zaměstnanost, výboru EMPL. Je krátké, ale vysílá jednoznačné poselství. Ta vysoká míra pravidel v oblasti sociální ochrany, která je v dohodě uzavře, eh, obsažena, nebyla z korejské strany respektována od eh, okamžiku, kdy byla tato dohoda v roce 2011 uzavřena. Objevily se opakované stížnosti eh, Evropského odborov, Evropské, ze strany Evropské konfederace odborových svazů, ze strany vyslanců, nebyly údajně ratifikovány úmluvy Mezinárodní organizace práce, tak jak dohoda předepisuje. Kromě toho se má za to, že byla porušována práva odborářů, právo, bylo porušováno právo na e, kolektivní vyjednávání, na združování se na účast v odborech a to závažným způsobem. Mezinárodní organizace práce a G10 OECD e, tedy postrádají sankce. Zároveň je to tak, že Evropská unie a Evropská komise díky této dohodě mají možnost e, zasáhnout proti Korejcům ohledem na to, jak nakládají s odbory ve své zemi. My tedy v tomto stanovisku výboru pro zaměstnanost k, ke zprávě výboru INTA žádáme o to, aby veškeré tyto tendence byly přesně e, popisovány, analyzovány. Já mám pocit, že je to žádost, která je poměrně skromná, že tedy spadá do oblasti, která je eh, hlavní oblasti působnosti našeho výboru a zároveň je to tedy ta, eh, spe, ta specifická eh, oblast nových, nové generace dohotovolném obchodu. Tolik tedy ve vší stručnosti. Neočekávám, že by ten proces byl příliš dlouhý. Neočekávám, že bychom to ve výboru pro zaměstnanost schvalovali dlouho. Do 29. dubna prosím předložte pozměňovací návrhy. 15. 16. června budeme ve výboru hlasovat. Jakmile tedy budou e, pozměňovací návrhy schromážděny, tak si se e, na ně podíváme. Nepředpokládám, že by jich bylo mnoho, že by byly kontroverzní, že by byly kontroverzní takže doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody uspokojivé pro všechny strany. Děkuji. Děkuji. EPP, eh, respektive její stínový zpravodaj pan Kukan, eh, tu zdá se není. Nevidím ani Anne Gerke, ale možná, že je to Helga Stevens. A ani ona tu není. To znamená, že má slovo Ivo Weigl za skupinu ALDE. Prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, dovolte mi, abych poděkoval panu zpravodaji za návrh stanoviska. Dohoda o volném obchodě mezi Evropskou unii a Korejskou republikou otvírá nové oblasti v oblasti volného obchodu a udržitelného rozvoje, nicméně předpokládá eh, plnění podmínek v oblasti pracovního a environmentálního práva. Je potřeba především eh, respektovat zásadní standardy Mezinárodní organizace práce, pracovní právo, včetně toho, že je tu závazek eh, tedy ratifikovat veškeré úmluvy MOP. Jak dostatečně zdůraznil pan zpravodaj, Jižní Korea v tuto chvíli neratifikovala některé z těch hlavních úmluv MOP, Jde především o svobodu schromažďování, uznání práva na kolektivní vyjednávání a také e, odstranění nocené práce. Proto tedy vítám, že tento text jasně vyzývá Jižní Koreu e, k ratifikaci těchto úmluv. Zároveň je velmi důležité si přiznat, že Eh, Evropská unie a Jižní Korea se shodly na tom, že bude zahájen projekt financování EU, financovaný EU, který se tedy má věnovat nediskriminaci v oblasti eh, práva a zaměstnanosti, což je pozitivní krok. Takovéto iniciativy jsou dobrým příkladem toho, jak práva pracovníků je možno vy, eh, prosazovat na základě intenzivního dialogu mezi EU a Koreou, Jižní Koreou, který je v dohodě o volném obchodu zahrnut. Doufáme, že to všechno povede k intenzivnějšímu obchodu, ale že to zároveň bude spojeno s eh, prosazováním vyšších standardů eh, v oblasti pracovně právní legislativy. Já si myslím, že to jsou také cíle, kterým jak Jižní Korea, tak EU směřují. Děkuji. A nyní paní Renaka Riza Gue, prosím. Dansk. For nu får I lov til at tage hovedtelefoner på først. Øhm, Prosím pěkně, dajte si sluchátka. Já er, øh, Především musím říct, že toto je nepochybně velice důležité téma. Já to vnímám tak, že máme tady sice eh, konkrétní dohodu na stole, ale Obecně platí, že všechny státy, se kterými máme uzavřené dohody o volném obchodu, mají e, problémy s e, odbory. Je to velice stručné stanovisko, ale vynikající. Přirozeně bychom ji ještě rádi posílili. Toto stanovisko řeší porušování práv, nicméně měli bychom také zdůraznit, že zde budou následky v případě, že Korea nebude dále zajišťovat základní práva pracujících. Nemůžeme mít dohodu o volném obchodu, aniž bychom zároveň měli jistotu, že budou respektována pravidla Mezinárodní organizace práce. pokud eh, dochází k závažným porušování práv, poté, co dohoda vstoupila v eh, platnost, eh, budou nepochybně následovat příslušné sankce. To by mělo být ve stanovisko zdorozněno. Děkuji. Říká paní předsedkyně, tady pan Meserič ze zelených. Ne, ani tady není žádný náhradník. Máme Tečánu Bechin. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také ráda poděkovala panu Simonovi za vynikající práci, kterou odvedl. E, souhlasím s tím, že bychom měli prostřednictvím těchto dohod o volném obchodu prosazovat základní hodnoty Evropské unie. Korea slíbila, že základní práva bude dodržovat, ale jsme svědky vzrůstajícího nás eh, zůstajících střenic mezi eh, vládou a mezi odbory. Není to poprvé, kdy země, se kterou jsme podepsali dohodu o obchodu, přistoupila k takovému tomu porušování. Všechno, co v tom stanovisku jsou vynikající věci, ale je jasné, že eh, musíme vystoupit proti státům, které nedodržují pravidla MOP. Musíme usilovat o eliminaci nucené práce. Určitě můžeme počítat s tím, že Korea a i její občané by měli těžit z této dohody o volném obchodu. Děkuji. Paní Bezat zde není. Nyní zastupuje pan Dominik Martán. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, já si chci omluvit nepřítomnost paní Bizoto, která má jiné povinnosti. Já bych rád nejprve vyjádřil můj pocit. Máme tady dojem a já chci poblahopřát zpravodaj, že se jedná o výměnu. Dobře, budeme obchodovat s Jižní Koreou, pakliže Jižní Korea bude respektovat základní lidská práva. To je určitá sázka protože mm, zdali tedy Jižní eh, Korea respektuje to práva, tím si nejsem tak jist. Já osobně mám o tom své pochybnosti, a, protože víme, že tam jsou lidé nuceně pravocat, pracovat. Pardon. Co se týče prohlášení paní Bezeto, já ho velice rychle přečtu. Obchodní politika Evropy představuje nebezpečí a ohrožení více než příležitost pro podniky, zejména pro malé a středně velké podniky pracující v sektoru eh, na regionální úrovni. To je například velice rozvinuté v Itálii. Paní Bizoto je Italkou. Evropská unie vytvořila nelegální konkurenceschopnost, nekalou konkurenci tedy mezi členými, členskými státy. Ta touto šílenou smlouvou ohrožuje Evropská unie zejména zemědělskou výrobu a zejména produkty se zeměpisným označením a takovou tradiční výrobu, jako jsou salámy, síry a tak dále. Eh, tato dohoda naprosto porušuje základní práva našich výrobců, stejně jako to bylo v případě dohody o volném obchodu s Větnamem. S tímto dohodou se eh, vlastně transformují produkty za zeměpisného označení na nulu, aby ho nahradili dovážené výrobky, eh, jako například kamember, který, kamember promiňte, který se vyrábí v Omalabamě. Eh, tady Totéž se týká výrobků eh, s označením místa výroby. Eh, tato dohoda tedy rozhodně ohrožuje Evropskou unii a je třeba zastavit to a okamžitě obnovit celní bariéry. Děkuji vám. Eh, Mr. Fontulis. Pan Fontulis. Děkuji mnohokrát. Dohoda o volném obchodu s Koreou je pozitivním krokem a my schvalujeme přístup zpravodaje. Ve výboru EMPL musíme zabezpečit respektování práv pracujících jakož skutečnost, že vzdělávání Eh, pokulhává v Jižní Koreji, čili také zabezpečení pracovních příležitostí v Koreji je významné a měli bychom se na to dívat. Ale v oblasti, kde pracuje celá řada nadnárodních společností, je významné, abychom zajistili takovou změnu pohledu, než abychom hleděli pouze na zisk. Děkuji vám. Děkuji. Máme tady zástupce komise. Prosím pěkně, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já zastupuji DG Trade a pokusím se poskytnout vám naší perspektivu velice stručně. Jak víte, dohoda o volném obchodu s Koreou funguje pět let a bylo to vlastně první dohoda pro, o volném obchodu dalšími kapitolami. My se pokoušíme pracovat na tom, abychom vytvořili více důvěry ve spolupráci s Koreou a abychom tam zavedli eh, organizační rutinu. Máme také setkání na úrovni vlád a zástupců společností. Předseda, předsedové občanské společnosti nám podávají zprávu a my jim podáváme zpětnou vazbu a zprávu na našich zasedáních a systematicky vypracováváme společná stanoviska stanoviska eh, která vyústňují ve společná rozhodnutí, která ještě nebyla definována v dohodě o volném obchodu. Co se týče našich diskusí, dosáhli jsme vyváženého programu na straně práce. Nejdůležitější záležitosti jsou ratifikace eh, zásadních práv Mezinárodní organizace práv, to je pravda Eh, pardon, Mezinárodní organizace práce a pravdou je, že SORA to ještě nepodepsala. Mm, tady je ještě důležité završit ratifikační proces. Máme tady také nutnost postupovat ve vzájemném obchodu jedna jako jedna. Musí se od, diskutujeme o nutnosti odstranění porušování lidských eh, práv. Jsme spokojeni s vyjednáváním na úrovni Evropské unie a Koreje, co se týče této dohody. Myslím si, že jsme um, založili velice konstruktivní, pozitivní vztah s Koreou. A jenom bych rád ještě poznamenal, co si myslíme, že jsou hlavní výsledky, které jsme dosáhli. Za prvé podařilo se nám překonat eh, korejskou zdrženlivost týkající se dodržování lidských práv. Teď o tom hovoříme velice otevřeně, někdy dokonce agresivně, útočně. Korea umožnila účast expertů z Mezinárodní organizace práce na úrovni diskusí mezi vládami, eh, což bylo překonání také těch původních potíží, které existovaly mezi Koreou a Mezinárodní organizací práce. Korea se snažila zahájit první kroky k ratifikaci úmluvy MOP, i když ještě tato nebyla ratifikována. Za čtvrté, a to je nesmírně důležité, poskytli jsme platformu pro občanské společnosti, včetně odborů na úrovni evropské i na úrovni korejské, aby se setkávali a diskutovali o jejich obavách s Evropskou komisí a s příslušnými vládami, aby se přímo hovořil o těch problémech, jako například porušování odborových práv. Myslím si, že to je výborný rámec, kde se nám podaří dosáhnout dalších výsledků. Jak už tady zaznělo, snažíme se, budeme v příštích dnech zahajovat projekt týkající se partnerských nástrojů eh, pro eh, revizi stížností týkající se porušení úmluvy Mezinárodní organizace práce jedna ku jedna mezi členskými státy, abychom se poučili z chyb a abychom navzájem si vyměňovali osvědčené postupy, aby eh, samozřejmě se zlepšila situace nejen v Koreji. Na závěrem bych rád řekl, že tento rozměr samozřejmě bude zapojen do vyhodnocení této dohody o volném obchodu, která proběhne za krátko. Děkuji vám. Děkuji pěkně. Toto bylo, byl jeden z dvou nejvíce diskutovaných eh, dohod, který, kterou jsme projednávali v loňském roce. Byla to Kolumbie a Jižní Korea politických skupinách proběhla řada debat. Je tady skutečně velice mm, mm, zajímavé věnovat se nyní těmto diskusím a hodnocením. Nyní dám opět slovo panu Šonu Slajmanovi, aby eh, schrnul dosávadní diskusy. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům Zdá se, že mezi ním panuje e, vysoká úroveň konsensu. A proto mohu pouze doufat e, ve velice e, rychlý proces za spolupráce všech. Jedinou výjimkou je tady přání některých kolegů, jít trošku nad rámec toho stanoviska a e, počítat s většími sankcemi. Jedná se o stanoviska, stanovisko tohoto výboru k předběžné zprávě a Myslím si, že bychom se měli snažit své požadavky mít eh, na té minimální úrovni tak, abychom zajistili vůbec jejich realistickou realizaci. V reakci na komisi eh, spatřuji ještě další prvek. Měl bych pogratulovat komisi eh, k tomu výrazivu, Eh, jako je například eh, bohatý a vyrovnaný program. V té dohodě se počítá s procesem eh, ratifikace, ne s ratifikací samotnou, což je skutečně vynikající odlišení. Komise se jasně vyjádřila v tom smyslu, že, cituji, jsou nadmíru spokojeni se způsobem, jak jsou v jak pokročili, pokročilo řešení aspektu práce v této dohodě. Máme za sebou pětiletou existenci této dohody a jsme svědky toho, že korejská vláda vystupuje proti odborářům. Dochází k bytí vězňů ve věznicích, což určitě není pozitivní proces. Nicméně, pokud vlády, eh, které se zavázaly k ratifikaci úmluvy MOP a pokud tedy uzavřou dohodu o volném obchodu s Evropskou unii a e, pokud e, dochází e, k potírání odborového hnutí, tak nesouhlasím s tím, že by Evropský parlament se měl vyjádřit v tom smyslu, že je nadmíru spokojen se stavem věcí. Jakožto výbor pro zaměstnanost eh, bychom eh, se měli zamyslet nad tím, co navrhují kolegové a možná žádat více, ale po té, co jsem si vyslechl názor komise, tak se domnívám, že spíše tady snaha dosáhnout menších výsledků. Děkuji, říká paní předsedkyně. Jak jste úvodem uvedl, pane Simone, lhuta po předložení pozměňovacích návrhů je 28. dubna, pokud se nemýlím, a 15. či 16. června budeme přijímat stanovisko ve výboru. Zatím nevíme, kdy se to dostane na plenární zasedání. Děkuji vám všem. Věnujeme se tady řadě obchodních problémů tomto výboru v těchto dnech, což si myslím je zcela přirozené. Nyní se dostáváme k bodu 9 eh, našeho pořadu jednání. Opět se jedná o směrnici o rovnosti v zaměstnání. K ní proběhla řada diskusí. Budeme se věnovat třema z deseti pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a nyní bych ráda předala slovo paní zpravice, paní Weberové. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych nejprve poděkovala všem kolegům, kteří tyto pozměňovací návrhy předložili, protože se domnívám, že je to jedna z těch šťastných situací v tomto parlamentu, kde v podstatě všechny Eh, pozměňovací návrhy jdou podobným směrem, jsou podobně zaměřeny. Je pravda, že tu tedy není, jsou žádné pozměňovací návrhy, které by byly kontroverzní. Některé z nich chtějí zdůraznit určité aspekty eh, nebo zpřesnit určité niance, ale celkem za to můžeme konstatovat, že se na to díváme podobně. Podobně vidíme to, že je potřeba bojovat proti diskriminaci v oblasti zaměstnání a povolání. Pokud se konkrétně podíváme například na diskriminaci na základě věku. Myslím si, že v tom vládnou v podstatě stejné názory, jednotný názor, jak mladí, lidé, tak starší lidé musí být respektováni a je potřeba, aby také byly vytvořeny příslušné politiky, které budou bojovat proti jejich diskriminaci. Pokud se podíváme na věkovou skupinu lidí starších 50 let, nebo dokonce e, ta věková skupiny, skupina začíná ještě pod 50. letem, rokem věku, před 50 rokem věku. Jde o to, abychom tedy zajistili celoživotní vzdělávání a abychom e, umožnili těmto zaměstnancům získat digitální dovednosti, tak aby byli schopni se postavit novým výzvám, které před nimi v digitální éře stojí. Pokud jde o diskriminaci na základě vyznání a náboženství, tak můžeme konstatovat, že většina pozměňovacích návrhů analyzuje současný stav věci, to znamená situaci, ve které se v tuto chvíli v Evropské unii nacházíme. Objevuje se tu celá řada odkazů na uprchlickou krizi, na integraci uprchlíků, na migraci, pozměňovacích návrzích se hovoří o tom, že je potřeba migranty integrovat na trh práce v Evropské unii. Nyní, pokud jde o handicapované, vím, že paralelně, eh, nevím, jestli je to pan, paní Stevens, v každém případě ona paralelně připravuje uh, zprávu o uh, integraci lidí s postižením. Vidím, že paní Stevens tu je. Uh, a některé pozměňovací návrhy, které paní Stevens předložila, představují jádro její zprávy nebo toho, co je popsáno v její zprávě. Je důležité mm, konstatovat, že některé pozměňovací návrhy mají za to, že e, nedostatečné pojištění, e, rozumné mm, nebo to, že tady není zajištěné rozumné ubytování, je samo o sobě diskriminační. Ráda bych k tomu řekla, že jsme pracovali na kompromisních pozměňovacích návrzích, tak abychom nějak zpracovali těch 310 pozměňovacích návrhů, které došly. Eh, předložíme tady kompromisní pozměňovací návrhy, které, jak doufám, tu zprávu eh, vylepší, zároveň eh, nebudeme nic duplikovat a ta zpráva, jak doufám, bude dobře srozumitelná. V těch kompromisních pozměňovacích návrzích jsme se také snažili formulovat některé věci, které už byly odhlasovány ve stanoviscích výboru Libe a FAM, protože si myslím, že to v podstatě odpovídá eh, základní myšlence eh, zprávy. To znamená, že jsme se je snažili do toho začlenit. Jak už jsem řekla, ta situace je velmi dobrá, je velmi pozitivní vidět, že se na to díváme eh, v parlamentu podobně. Kompromisní pozměňovací návrhy rozešleme všem stínovým zpravodajům již dnes. Mm, určitě dopoledne. A zasedání stínových zpravodajů by se mělo konat zítra, ale já navrhuji, abychom to posunuli, abychom to nechali na čtvrtek, tak abychom měli více času na eh, ty kompromisní pozměňovací návrhy, abychom se mohli mezi sebou více pobavit ale to jsou detaily, které určitě vyřešíme eh, po naší dnešní schůzi. Děkuji tedy eh, všem kolegům, všem, eh, kteří se podíleli na této zprávě. Velmi se tedy těším na diskuzi o kompromisních pozměňovacích návrzích a doufám, že se nám podaří přispěchat se zprávou, která nám do budoucna všem pomůže. Děkuji. A nyní tedy dostanou slovo stínový Eh, zpravodajové. Nejprve to bude paní Kožlovská Rajevič. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Ráda bych poblahopřála autorce zprávy, protože se domnívám, že ta zpráva je eh, významná a že se věnuje tématu, které je velmi aktuální. Všichni jsme si eh, všimli, že toto téma je stále důležitější, a to i v souvislosti s migrační krizí a s novou situací, do které se Evropská unie nachází, eh, dostává, pokud jde o eh, vnímání nediskriminace. A to z důvodů, které jsou eh, ve směrnici uvedeny, to znamená eh, věk, náboženství, sexuální orientace a postižení, přičemž to náboženství může stát na prvním místě. Já si myslím, že to je téma, které nepochybně stojí za diskuzu. Za, za diskuzi. Pokud si eh, tedy uvědomíme, že to téma je takto aktuální a takto významné, tak byť jsme někdy poněkud uzavření v našem způsobu myšlení, přesto eh, bych eh, tedy navrhla, abychom zatím to zasedání stínových zpravodajů odsunuli, protože potřebujeme mít více času na eh, analýzu kompromisních pozměňovacích návrhů. pokud vyzýváme eh, k lepšímu způsobu práce, tak bychom se toho měli držet sami a eh, měli bychom nechat kolegům více času na eh, to, aby si to pročetli a připravili. Myslím si, že i čtvrtek je příliš brzo, že bychom to měli ještě odložit. Eh, tolik tedy k těm procedurálním záležitostem a nyní tedy k té samotné věci. Obávám se, že se tam objevuje celá řada opakování, redundancí, pokud jde o diskriminaci na základě věku a postižení. Zároveň je to tak, že my se tady snažíme zavést nový způsob myšlení, tak jak je zahrnout v úmluvě OSN Eh, tam jsou eh, ty jednotlivá postižení definována jako taková. Zároveň se snažíme v těch pozměňovacích návrzích eh, zdůraznit, že postižení je vždycky postižením pouze při kontaktu s okolím. Pokud to okolí bude správně koncipováno, pokud tam například nebudou žádné překážky, tak to postižení jako takové přestane existovat. Ehm, minulosti tomu bylo tak, že ty překážky tu byly, lidé často se nemohli účastnit běžného života, ale dneska eh, se ta situace zlepšuje. Díky mnoha okolnostem už je možno eh, ty překážky odstraňovat a já si myslím, že v tomto ohledu hraje velmi důležitou roli pojem univerzální design, protože právě design eh, toho okolí je velmi důležitý a proto je velmi důležité, abychom tedy podporovali členské státy, abychom se soustředili na to, aby takováto témata byla ve členských státech popularizována. Eh, v některých členských státech už taková legislativa platí, v jiných členských státech je to stále na dobrovolné bázi. Nicméně se domnívám, že pokud máme hovořit o nějakých společných prvcích, tak si myslím, že je velmi eh, zásadní, abychom tedy eh, zintenzivnili celoevropskou snahu, pokud jde o univerzální design. To si myslím, že je jeden z těch klíčových návrhů tohoto, této zprávy, který bychom měli ještě více zdůraznit. Kromě toho se tu objevují některé pozměňovací návrhy, které se týkají eh, zapojení postižených lidí na trh práce. Musíme si uvědomit, že na úrovni členských států eh, platí celá řada legislativních dokumentů, které se týkají přístupu postižených osob na trh práce, ale někdy se jedná o určité speciální podmínky speciální formu zaměstnanosti. Eh, podle našeho názoru je to tak, že lepší řešení by, by spočívalo v tom, že by zaměstnavatelé měli k dispozici takové nástroje, díky nímž by eh, postižení zaměstnanci měli v posledku eh, lepší přístup na běžný trh práce, ne na nějaký zvláštní trh práce, protože to je lepší pro jejich integraci, pro vztah mezi jimi a nimi a ostatními zaměstnanci je potřeba, aby tady byly integrováni do běžných podniků, ne do zvláštních podniků, která mohou fungovat jako geta. A kromě toho je tu ještě jedna otázka, kterou bych rád zdůraznil, a sice digitalizace trhu práce. Digitalizace mění způsob naší práce, organizaci naší práce. E, někteří hovořili o riziku, vidí v té digitalizaci spíše hrozbu, riziko, nicméně my v tom chceme spatřovat spíše šanci, a to především pro ty, kteří mají problémy s mobilitou. Dobře, to znamená, že nová, nové způsoby práce, které vznikají díky digitalizaci, jsou důležité především pro ty osoby, které jsou nějakým způsobem postiženy a mají problémy eh, s mobilitou. A nyní ještě jedna věc týkající se nediskriminace na základě náboženského vyznání. Jsem velmi ráda, že to tedy bylo do eh, zprávy zahrnuto, že tam byla zahrnuta zmínka o oblasti působnosti směrnice, protože národní eh, legislativa zůstává v platnosti, vnitrostátní legislativa zůstává v platnosti, to je velmi důležité, abychom si to uvědomili, protože my často voláme po nediskriminaci, ale zapomínáme na jednu věc. Když se jedná o náboženské menšiny, tak zapomínáme na to, že obě strany musí uh, dodržovat uh, lidsk, eh, evropské hodnoty a musíme se tady snažit o ten vyvážený přístup. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní Blinkevičiute. až eh, děkuji Děkuji paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce, paní Weberové správně poznamenala, že musíme společně s lami hledat adekvátní kompromisy. Ta zpráva je velice dobrá a nabízí možnost, jak řešit všechny problémy, které existují v členských státech. My jsme předložili pozměňovací návrhy k některým aspektům, na které bych ráda upozornila. Prvním je věk. Ještě jednou bych ráda upozornila na to, že vzhledem k demografickým změnám v Evropě, vzhledem eh, k posouvání důchodového věku, diskriminace na základě věku se stává stále častějším jevem. Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli zvýšit eh, věk odchodu do důchodu, tak musíme nyní nabízet eh, starším občanům eh, setrvat na trhu práce. A to plnohodnotně. Z toho důvodu bychom rádi akcentovali nezbytnost ochrany proti nespravedlivému propouštění z důvodu věku a chtěli bychom, aby členské státy provedly analýzu problém, problematiky nezaměstnanosti lidí kolem 50 let věku a aby přijali opatření, která by umožnila zachovat pracovní eh, místa těmto lidem. Prostě zůstat na trhu práce. Nemůžeme samozřejmě stavět proti sobě eh, tyto generace na trhu práce, protože obě se od sebe mohou učit, mohou si vyměňovat znalosti a zkušenosti. Členské státy by za spolupráce se sociálními partnery měly podporovat celoživotní vzdělávání a zajistit eh, integraci všech na trhu práce. Zároveň je zapotřebí respektovat všechny věkové skupiny pracovníků. Pracovníci by měli mít možnost účastnit se školicích a kvalifikačních programů, tak aby se mohli přizpůsobit změnám na trhu práce. Další aspekt se týká lidí s postižením. Bohužel ani dnes nejsme schopni chránit ty nejzranitelnější před diskriminací. Těmi nejzranitelnějšími jsou právě lidé s postižením. V některých členských státech nedošlo k provedení tohoto aspektu směrnice. A proto nepřizpůsobují pracovní místa potřebám postižených a neposkytují adekvátní školení. Proto naléháme na členské státy, aby lépe využívali strukturálních fondů EU a aby přistoupili k adekvátním opatřením, aby tady přizpůsobili, začali přizpůsobovat pracovní místa potřebám lidí s postižením, aby nabízeli odbornou přípravu a e, příslušná školení. Tak, aby lidé s postižením skutečně měli možnost účastnit se dění na trhu práce, abychom tím zamezili vyčlenování a chudobě. Dále jsou tady aspekty obtěžování na pracovišti, a to z různých důvodů, ať je to věk, náboženské vyznání či postižení. Pokud je pracovník eh, jakým způsobem, jakýmkoliv způsobem obtěžován, tak to samozřejmě vytváří nepříjemnou atmosféru na, na pracovišti. Mnohdy je obtížné se proti tomu uh, nějak bránit, poněvadž lidé se obávají ztráty zaměstnání, pokud si budou stěžovat. Jiní zase nevědí, jaká mají práva, nevědí, co je možné. A proto navrhujeme ve svém pozměňovacím návrhu, abychom zapojili organizace sociálních partnerů eh, k tomu, aby bylo zvyšováno povědomí o těchto problémech. A o tom, jak těmto problémům řešit, máme tady kolektivní vyjednávání, různé školicí akce. To všechno eh, může pomoci. A Nakonec je zapotřebí apelovat na komise a členské státy, aby zapojili sociální partnery, odbory, nevládní organizace a organizace občanské společnosti eh, pro vytváření rovných příležitostí a podmínek pro rovné zacházení. Samozřejmě je zapotřebí také eh, vyměňovat osvědčené postupy a tak dále. Určitě eh, se dobereme dohody a kompromisů ohledně těchto eh, pozměňovacích návrhů a nyní navrhuji, abychom se ještě setkali ve čtvrtek. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní Stevens z EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem. Nejprve bych ráda eh, řekla, že vítám tuto zprávu paní Weberové a také jsem ráda, že Eh, tady byla zmíněna ta umluva o právech lidí s postižením. Já bych ráda zdůraznila ten prvek nediskriminace v oblasti zaměstnání. Nediskriminace bude fungovat pouze tehdy, pokud se proti ní bude postupovat eh, komplexně ve všech oblastech. Členské státy musí nepochybně zajistit, aby všechna práva související se zaměstnáním vycházela z této směrnice o rovném zacházení a aby byla respektována práva lidí s postižením. Také sdílím obavy s paní zpravodajky ohledně eh, malé míry zaměstnaností lidí eh, eh, ve věku nad 50 let. Na digitálním trhu bude zapotřebí vyvinout další úsilí pro plné zapojení všech lidí, protože jsou tady nerovnosti, pokud je o dovednosti. Ve svém eh, stanovisku musím také uvést, že není žádná hierarchie těch jednotlivých forem diskriminace. A skutečně mě dělá velké starosti více násobná diskriminace neexistuje eh, žádný jasný eh, právní akt. Existují pouze fragmentovaná pravidla, panuje tady nejasnost ohledně toho, jak postupovat proti vícenásobné diskriminaci. Myslím, že bychom se měli ještě pečlivěji věnovat kompromisním pozměňovacím návrhům. Je jich celkem 30, což je poměrně značný počet. Eh, souhlasím s tím, že se posune setkání stínových eh, zpravodajů, ale ve čtvrtek bohužel se nemohu dostavit. Proto bych také ráda požádala o to, abychom se sešli ještě později, abychom měli větší prostor. Myslím si, že to je dobrý nápad, protože pokud budeme mít eh, prostor na to, abychom se věnovali všem kompromisním pozměňovacím návrhům, tak poté budeme schopni vytvořit si komplexní pohled na tyto pozměňující návrhy a potažmo tady eh, vypracovat správný návrh stanoviska. Děkuji. Eh, a nyní dostáváš slovo. Stínový zpravodaj za Google, ale někoho tu nevidím. Eh, Rina Roniakare to není, takže přejdeme k zeleným. Paní Zdanoka, máte slovo. Děkuji. Já chci poděkovat své poděkování Renáte Weber, protože připravila velice dobrou zprávu. A jenom bych ráda mm, vyzdvihla smysl našich pozměňovacích návrhů. Ehm, něk- kolik z nich jdou ve směru návrhu paní Stevens, čili věnují se problematice invalidity, tedy osob s postižením, eh, také diskriminace týkající se věku, odstavec 13a, 14 a záležitosti související eh, s tím, že bychom rádi navrhli taky nový odstavec 13 a je to velice obtížné přečíst, ale je třeba, aby se trh práce přizpůsobil osobám s postižením a ne, aby tomu bylo naopak, že osoby s postižením se musí přizpůsobovat trhu, aby mohly být zaměstnáni. Jedná se o strategický přístup a to chceme zdůraznit tímto pozměňovacím návrhem. Rovněž navrhujeme nový pozměňovací návrh t 14, 14a a pro chceme vyzvat členské státy, aby neustále podporovali eh, osoby s postižením, aby jim vytvářely příznivé podmínky a aby eh, vytvořili o možnosti vzdělávání a ochrany a zaměstnání. Odstavec 15 a navrhujeme nový, nové, nový odstavec eh, a vyzýváme komise, aby se přímo zaobírala možnostmi zaměstnání pro osoby s postižením a celá řada pozměňovacích návrhů se týká starších občanů. O tom se totiž nezmiňuje každý, když se hovoří o diskriminaci. Ale co se týče diskriminace a zaměstnavatelnosti, je věk velikým problémem. Známe to z dostupných údajů lidé přicházejí o práci před důchodovým věkem a to jim způsobuje problémy. Takže navrhujeme nový odstavec k 19. Upozorníme na to, že um, spolehlivé údaje týkající se statistik starších lidí v souvislosti s demografickými změnami vyžadují uh, aktivní strategie v oblasti stárnutí. A máme tady ještě další navržený paragraf, eh, kde se jedná o vytváření příjemných podmínek na pracovišti pro podporu starších zaměstnanců. A také jsme ještě navrhli pozměňovací návrh týkající se statistik nezaměstnanosti. Je třeba o tom vést diskusy. Naše stanovisko je, že když se evidují a mapují tato statistická data týkající se nezaměstnanosti, navrhujeme začlenit také další alternativní otázky, zdůrazňuji tedy alternativní, nikoli povinné, aby se zamezilo diskriminaci na základě věku, invalidity, náboženského vyznání a sexuální orientace. E, to se týká i stávající směrnice. To jsou tedy naše návrhy a velice rádi o nich budeme diskutovat s paní spravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji. To jsou tedy e, ty hlavní záležitosti, které chceme navrhnout. Děkuji. A nyní dostává slovo za e FDD paní Agea. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také Renatě za její práci. Od počátku jsme vyslovovali významnou kritiku týkající se této směrnice. Jedná se a to potírat e, diskriminaci, ale hlavním předmětem je diskriminace na pracovišti. To by mělo znamenat prioritu. O to se snažíme my při diskuzi o této zprávě. Ale těší mě, že Renata se pokusila své úsilí soustředit právě na tento bod. Jedná se tedy, jak už jsem řekla, o diskriminaci na pracovišti. Zpráva kolegyně Stevens mm, velice jasně hovoří rovněž o osobách s postižením. To se odráží ve zprávě, ale si myslím, že toto téma již bylo pokryto v textu kolegyně. Měli bychom možná na to odkázat. A teď se chci zmínit o jedné důležité záležitosti. E, významný faktor e, k omezující e, lidem s postižením přístup na pracovní trh spočívá v tom, že podniky radši zaplatí um, sankce za to, že lidé s postižením nezaměstnaných, uh, s postižením, pardon, nezaměstnávají lidí s postižením, než aby přizpůsobili pracoviště jejím potřebám. V našich pozměňovacích návrzích jsme také řekli, že se uh, také jedná o věkovou skupinu pracovníků, kteří bývají vylučováni z pracovního trhu právě protože ještě nejsou mladí, ale ještě nemohou jít do důchodu. Tady se jedná o lidi ve věku 45 až 65 let. A tady je důležité také vyvinout doprovázející opatření, aby mohly být znovu začleněni do pracovního trhu. Máme stále více zaměstnanců, kteří zůstávají na pracovišti, e, protože pravidla e, důchodu pro ně ještě neplatí. A zde je třeba něco udělat. Existují další formy diskriminace, do, o které o kterých musíme diskutovat a které musíme zapojit, jako je stalking a, a mobování tedy. A je třeba chránit lidi, kteří eh, oznámí takové záležitosti a mm, stěžují si. A musíme se postarat o to, aby tedy tito lidé, kteří vznesou buď stížnost nebo žalobu, byli chráněni. A potom tady jsou ještě problémy na pracovišti, které se vlečou částečně celé roky a administrativní procesy týkající se diskriminace na pracovišti vyžadují sne- rychlejší postup při řešení sporů, ale také lepší ochranu zaměstnanců, kteří eh, velice často raději nezahájí právní kroky, protože nemají žádné záruky a nepožívají žádné právní ochrany. To se týká také ochrany osobních údajů. A například pomyslím-li na italskou ústavu, tady je zakotveno, že republika má za úkol odstraňovat hospodářské a sociální překážky omezující právo na svobodu. A dokáže si představit, že i ústavy v jiných zemích mají zakotveny takovéto zásady. A úsilí Renaty by mohlo přinést své plody. Proto všem děkuji a těšíme se na dobrý výsledek pracovní. Děkuji vám. Děkuji. Potom stínová zpravodajka Maria Bezato, která zde není, takže zastupuji pan Martin. Děkuji, paní předsedkyni. Chci poblahopřát paní Weberové za její zprávu. My jsme nepředložili žádné pozměňovací návrhy ale celá zjevně s velkou pozorností budeme sledovat, co nám bude navrženo. Proč? Boj proti diskriminaci v oblasti zaměstnání, zejména jak už z důvodu sexuální orientace, věku, invalidity nebo náboženského vyznání. Ano, pro lidi s postižením je naprosto normální, že jsou sociálně doprovázeni a usnadňuje se jim přístup na trh práce. Ale to, co tady zaznělo, to je ta sankční procedura, protože pakliže podnik nezaměstná lidi s postižením, musí platit pokutu, ale já si myslím, že tady by měla spíš být zavedena určitá eh, rekompenzace. Třeba eh, i fiskální povahy, eh, aby šéf podniku si mohl uvědomit, když se podívá na svůj účet, že na něm se odráží, že nezaměstná lidi s postižením. Eh, můžeme podpořit všechno, co říkáte, ale opakuji, je to šéf podniku, který rozhoduje. A o, zejména v obtížných dobách je mladý člověk daleko výkonnější v digitálním věku a bude méně drahý, zatímco starší osoba bude méně a pracovně výkonná bude drahá. Mu je třeba obrátit ten problém a využít kvalitu našich starších občanů, tedy jejich moudrosti, jak pracovat, jejich zkušenosti a předávat tyto vědomosti je obohacování. Já si tedy myslím, že bychom měli povzbuzovat zaměstnance, pardon, zaměstnavatele, aby si ponechávali starší zaměstnance právě proto, že mohou předávat své zkušenosti za třeba nějakého fiskálního eh, usnadnění a zároveň přijímat mladé pracovníky. A to by byla výhra jak pro mladé lidi, tak pro starší občany, ale zároveň také pro snižování nezaměstnanosti. Co se týče diskriminace v oblasti věku a sexuální orientace, tady to je trošku komplikovanější, už tady zaznělo. Samozřejmě by neměla existovat diskriminace týkající se náboženského vyznání, promiňte, eh, vyznání a sexuální orientace, ale není zapotřebí, a to už tady zaznělo, propadnout do systému diskriminace pozitivní Eh, co se týče jiných komunit, my se myslíme, s jedinou komunitou, které je třeba rozeznat, je národ a uznat je národní komunita. Domníváme se, že sexuální orientace a náboženství jsou součástí soukromí a neměli by nějak ostentativně se vyhraňovat vůči ostatním. Eh, to znamená, my se obáváme, že tady je nedostatek pozitivní diskriminace a vidíme to v současné době mm, e, například v výzkumech veřejného mínění, což se odráží ve všech státech, protože ti, e, kteří e, trpí touto pozitivní diskriminací, jsou skutečně již rozlobeni. A vy se snažíte tady integrovat do světa práce lépe integrovat například politické migranty eh, prioritně. A já si myslím, že to je velice nebezpečné. my tedy nebudeme předkládat pozměňovací návrhy, ale velice ostražitě budeme sledovat to, co nám bude předloženo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Pan Koch, máte slovo. Má, milá paní kolegyně Weberova, dovolte, abych vám nejprve poděkoval za vaši velmi dobrou e, zprávu. Námět je nesmírně důležitý no a měli bychom na něm kontinuálně pracovat. 310 pozměňovacích návrhů bylo vzneseno, 18 z nich jsem přednesl já. Nejdůležitější doby pro nás jsou za prvé, že parlament se v minulosti vždycky vyslovoval proti horizontální směrnici antidiskriminující. Já si myslím, že bychom u toho měli zůstat a zároveň zaručit ochranu všech ohrožených diskriminací. Je třeba vytvořit obecné standardy pro vytváření pro, pardon, nemyslím si, že by nám pomohlo definovat podmínky příznivé pro zaměstnance s postižením, protože je nutno vytvářet pracovní podmínky příjemné pro všechny zaměstnance, včetně osob s postižením a potom u konkrétních, v konkrétních případech je třeba vytvářet přizpůsobené podmínky pro lidi s postižením za třetí. Neměli bychom vyžadovat žádné statistiky k rovnému nakládání, ale měli bychom mapovat právě srovnatelné údaje o nerovnosti. To by nám snížilo správní úsilí, správní náročnost. A eh, Oběti diskriminace by bylo třeba chránit také ze státní úrovně i když bychom tady neměli nějaké peněžní úhrady zavádět. To by mělo škrtnuto, ale jinak vám přeji hodně úspěchu do vaší práce. Děkuji vám mnohokrát. Eh, Mr. Adam Kosa. Děkuji. Pan Adam Kosa, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych děkoval paní zpravodajce protože jsem měl možnost s ní spolupracovat na mnoha tématech a musím říci, že byla vždycky ochotna eh, dospět k tomu, co možná nejlepšímu kompromisu a jsem pevně přesvědčen o tom, že se to podaří i tentokrát. V dějinách Evropské unie se jedná o první směrnici, která se staví proti diskriminaci lidí eh, s postižením a sice se proti něm, němu staví, nebo proti ní staví tak, že lidé s postižením jsou v centru našeho zájmu. To znamená, že si musíme uvědomit, že zodpovědnost leží na mnoha stranách. V minulosti tomu bylo tak, že e, tuto směrnici neprováděly všechny členské státy stejně a proto je velmi důležitá práce Evropského parlamentu. 310 pozměňovacích návrhů jasně ukazuje, to velké množství jasně ukazuje, že Evropský parlament se snaží o to, aby ta směrnice byla eh, pokud možno efektivnější. Všichni ti, kteří hovořili přede mnou, zmínili lidé, lidi s postižením, což považuji za velmi postižení, za velmi pozitivní. Eh, nicméně si myslím, že bychom Eh, měli být v tomto ohledu velmi obezřetní. Evropský parlament stojí za lidmi s postižením, ale musíme jasně říci, že jsme proti diskriminaci ve všech oblastech života, že chceme bojovat proti diskriminaci také na základě náboženského vyznání, věku, Mm, pohlaví a tak dále. Jsou totiž i další oblasti, kde zažíváme diskriminaci. Já sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, většina z nich se týká lidí s postižením, ale budou mít nepochybně dopad i na další skupiny e, lidí. Rád bych na tomto místě vyzdvihl dvě věci. Za prvé je to pozměňovací návrh 108, kde jde o způsob přizpůsobení se. Doufám, že paní zpravodajka můj pozměňovací návrh podpoří. Schopnost přizpůsobit se je velmi důležitá právě u lidí s postižením a u těch, kteří eh, s nimi pracují. A proto je velmi důležité, abychom nabízeli co možná nejlepší služby. Další pozměňovací návrh bude mít dopad také na další skupiny lidí. Na ty, kteří byli, dejme tomu, jednou v životě velmi vážně nemocní v důsledku nějaké nehody. Jsou to lidé, kteří v důsledku takovéto nehody nebo takové události i nadále eh, si nesou určité znevýhodnění. V mé zemi, v Maďarsku, je to tak, že u těchto lidí si je potřeba prohlédnout lékařské posudky, nicméně si musíme uvědomit, že lékařský posudek je, není ten jediný zdroj informací, na jehož základě bychom měli rozhodnout, jestli dotyčného člověka zaměstnáme nebo ne. Měli bychom si především zjistit, do jaké míry je ta daná osoba schopna plnit dotyčnou práci, eh, do jaké míry tedy bude schopna plnit úkoly, které po ní chceme. Děkuji. Já tedy předložím své pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh, chce k tomu paní Weber na závěr něco dodat? Prosím, máte slovo. Ano, děkuji velmi. Děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji všem, kteří se chopili slova a kteří eh, kteří tu dnes přednesli své velmi laskavé příspěvky. Byla to velmi laskavá, milá slova. Musím říci, že eh, celá řada z těch eh, myšlenek, které jste tu přednesli, už jsou součástí těch pozměňovacích návrhů. Já se omlouvám, že jsem ty kompromisní pozměňovací návrhy předložila tak pozdě, ale eh, Vrátila jsem se nedávno z tří týdenní mise v Peru, to znamená, že bylo velmi složité projít všechny ty e-maily. Kompromisní pozměňovací návrhy vám tedy, jak už jsem řekla, zašleme dneska. Pokud jde o procedurální hledisko té věci, tak ty kompromisy um, bychom mohli řešit následovně. Mohli bychom se setkat ve čtvrtek a mohli bychom, dejme tomu, probírat první polovinu těch návrhů a druhý týden bychom se mohli sejít opět a mohli bychom tedy analyzovat druhou polovinu těch návrhů. Já jsem tu tento týden, příští týden, po celou dobu, to znamená, že e, nejdůležitější je, abychom se tedy set, set, shodli na celé řadě pozměňovacích návrhů. Někteří kolegové vyjádřili myšlenky, které jsou mi také velmi blízké. Jsem také přesvědčena o tom, že není možno vytvářet nějakou hierarchii, pokud jde o diskriminaci, protože ty nejnebezpečnější eh, situace se týkají vícečetné diskriminace, která bohužel je eh, pro mnohé každodenní realitou. Jedna z myšlenek, která se nepochybně objeví v, disk, eh, v, poz, eh, v kompromisních pozměňovacích návrzích a určitě i ve zprávě, spočívá v tom, že byť my tady tady hovoříme o diskriminaci v rámci zaměstnanosti, není dostatečné, abychom se soustředili pouze na oblast práce. Pokud se chceme zbavit zaměst, eh, diskriminace, pokud chceme proti diskriminaci skutečně bojovat, tak je potřeba, abychom ji potírali i v jiných oblastech, ať už je to vzdělávání. Eh, právě eh, v oblasti vzdělávání bychom měli bojovat proti diskriminaci a horizontální směrnice je v tomto ohledu velmi dobrý nápad. Já si myslím, že to vyjádřila celá řada z těch, kteří se k tomu vyjádřili. Doufám tedy, že se stínovými zpravodaji budeme mít velmi konstruktivní diskuzi nad eh, kompromisními návrhy a že mm, předložíme zprávu, která bude eh, velmi dobrá. Děkuji. Přijetí ve výboru eh, bude 21. června a na plenárku se to dostane v září tohoto roku. Děkuji vám tedy a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod číslo 10 našeho dnešního programu. Jde o financování nevládních organizací eh, z rozpočtu EU, rozpočtová kontrola tohoto financování. Já v tuto chvíli eh, předám slovo paní Ždanoka za zelené, která je zpravodajkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala za veškeré přípravy na tuto práci na návrh stanoviska. Tím, že jsme se snažili připravit návrh stanoviska, vedli jsme celou řadu jednání s nevládními organizacemi, eh, s různými zastřešujícími organizacemi. Eh, což se nepochybně v našem návrhu eh, odrazí. Snažili jsme se tam zapracovat to, o čem jsme s nimi hovořili. Právě proto ten návrh stanoviska je naprosto stěžení, pokud jde o stávající programy EU, ať už je to Evropský sociální fond, Fond Evropské pomoci nejchudším osobám, program EU pro zaměstnanost a sociální inovace, abych zmínila pouze některé z nich. Ta povolená délka stanoviska nám neumožnila do toho zahrnout veškeré problémy. Návrhů by bylo více a já doufám, že až budeme se stínovými zpravodaji spolupracovat, že se nám podaří zaměřit se i na další obavy, které jsme slyšeli od nevládních organizací a že s nimi budeme i nadále v kontaktu, tak abychom eh, mohli přednést naše doporučení a aby naše doporučení co možná nejvíce obí, odpovídala jejich obavám a také eh, té praktické situaci. Samozřejmě velmi litujeme toho, že došlo k poklesu financování z evropského rozpočtu pro evropské nevládní organizace. Například eh, se to týká EASI, to znamená programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace. Nicméně je potřeba co možná nejlépe využít ty finanční prostředky, které jsou stále k dispozici, navzdory tomu poklesu. My se snažíme soustředit především na potíže při přístupu k financím. Ty programy jsou velmi komplexní, eh, podmínky pro vykazování jsou velmi složité a to přístup k financím často stěžuje. Kromě toho je tu ještě jeden problém, tyto provozní eh, programy jsou často delší než jeden rok, tak aby eh, bylo možno zajistit kontinuitu a udržitelnost. Obáváme se, že v důsledku toho, této povahy veřejného financování bude ohrožena Eh, bude ohrožena sociální mise těchto nevládních organizací nebo se minimálně promění eh, v čase a že ji nebude možno zajistit právě tehdy, kdy bude nejvíce potřeba. Chceme zdůraznit, že tyto nevládní organizace se zaměřují na ty nejchudší eh, lidi a že je potřeba si uvědomit, že právě k těm nejchudším lidem se dostaneme pr- pouze prostřednictvím nevládním, or- nevládních organizací, že právě nevládní organizace jsou takovým mediátorem a že tady je potřeba zajistit jejich financování i nadále. Kromě toho jsme se ve stanovisku snažili zdůraznit naše obavy, že ten Fond EASY, to znamená Program EU pro zaměstnanost a sociální inovaci. že o to někdy mohou požádat pouze, pouze orgány veřejné zprávy, že o financování z tohoto programu mohou požádat pouze orgány veřejné zprávy právě To znamená, že my komisi navrhujeme, aby o to mohly požádat i nevládní organizace, aby i nevládní organizace se mohly stát partnerem eh, v těchto programech. A díky tomu by bylo možno těch finančních prostředků lépe využít. Dále ve stanovisku poznamenáváme, že evropské finanční prostředky zodpovědné nebo vyhrazené na nevládní organizace spadají pod eh, princip eh, kofinancování a ten, ta příliš vysoká míra kofinancování může být pro nevládní organizace velmi negativní, eh, protože oni nejsou schopni tu příslušnou částku získat. Kromě toho poznamenáváme to, že nevládní organizace se věnují oblastem, která spadají, které spadají do oblasti způsobnosti několika generálních ředitelství komise. To znamená, že je potřeba si uvědomit, že to spadá do eh, činnosti práce více než jednoho generálního ředitelství. To jsou tedy naše návrhy a velmi ráda si vyslechnu názory stínových zpravodajů, budu vděčná za jejich myšlenky. tak aby se nám společně podařilo vytvořit eh, lepší a integrovaný návrh stanoviska. Děkuji. Děkuji. Thank you. I'll give the floor to Romana Toms, EPP. Děkuji pěkně. není paní Romana Toms, CPP. E Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych také poděkovala paní zpravodajce za její práci, kterou odvedla na tomto stanovisku. Myslím si, že máme před sebou velice dobrý návrh stanoviska. Stanoviska, který vytváří dobrý základ pro další práci. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že nevládní organizace sehrávají významnou úlohu v každodenním životě. Pokud jde o nevládní organizace, tak je potřeba eh, vyzdvihnout dobrovolný aspekt jejich práce. Nevládní organizace působí v podstatě ve všech eh, sektorech eh, naší společnosti a věnují se velice důležitým záležitostem. Zastupují jistým způsobem lidi. No a proto bychom se měli všichni pokusit poskytnout jim finanční podporu. Měli bychom je podporovat v jejich práci. Nicméně, hovoříme-li o nevládních organizacích, musíme vzít v úvahu také druhou stranu mince. Nemůžeme hovořit pouze o právech, o pozitivních stránkách jejich práce. Musíme zmínit také jejich vlastní práci jako takovou. Je potřeba nastavit rovnováhu. V tom smyslu, aby se nevládní organizace eh, nepouštily do politické práce. A to je právě případ v mé zemi, ve Slovinsku. Nevládky mnohdy působí skutečně jako politické subjekty. Ačkoliv to nepřiznávají, tak tuto politickou eh, práci vykonávají, ačkoliv to nejsou politické strany. Měli by být objektivní, to bych ráda zdůraznila. Měli by nést odpovědnost za svůj objektivní přístup. Mám ještě další otázku na paní zpravodajku. Ráda bych totiž věděla, jakým způsobem můžeme všichni přispět k tomu, aby komise zajistila nezávislost a objektivitu nevládních organizací, především pokud jde o sociální oblast. Je mi jasné, že je to v podstatě nemožné zajistit něco takového kompletně, ale měli bychom se o to alespoň pokusit. Máme konkrétní příklady nevládních organizací, které využívají z evropské fondy a k tomu, aby vystupovali proti projektům, které jsou také rozfinancovány z evropského rozpočtu. To je, myslím, konflikt, který bychom měli eliminovat. Dovolte, abych závěrem zopakovala, že návrh stanoviska je dobrým základem pro další práci. Určitě Mm, předložíme několik pozměňovacích návrhů jménem EPP. Bude tam několik změn, ale určitě se nám podaří eh, dostat se na, na úroveň, kdy vlastně budeme moci vycházet ze společného základu. Děkuji. Nyní stínová zpravodajka za SAD Eva Kajli. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, Tatiano, za tu práci, kterou, jsme, kterou jste odvedla na tomto stanovisku. Samozřejmě financování nevládních organizací eh, je předmětem eh, zpráv eh, napříč Evropou. Evropský program pro zaměstnanost, Evropský sociální fond a Evropský fond pro nej, nejchudší FEAD samozřejmě nemohou fungovat bez eh, nevládních organizací. A nevládní organizace musí disponovat eh, jak lidským, tak finančním kapitálem. Jsou financovány ze strany vlád a to bychom měli také zdůraznit v této zprávě. Je potřeba zachovat rovnováhu. Jsou tady tři prvky, které bychom rádi akcentovali. Za prvé je potřeba urychlit sociální zapojení nevládních organizací do řízení dlouhodobých politik, ale také do řešení naléhavých případů, které se objevují. Je potřeba optimalizovat zapojení a k tomu je Eh, nepotřeba, je potřeba vytvořit jednoduchý a standardizovaný rámec, eh, který by umožnil okamžitou reakci s organizací s, s občanské společnosti na situace, eh, která například nastává na jihovním, jihovýhodním křídle Evropy. Samozřejmě ne všechno je možné predikovat a z toho důvodu je potřeba poskytnout eh, adekvátní fondy, nezbytný kapitál a nástroje, eh, díky kterým budou nevládní organizace moci eh, vybudovat strukturu a infrastrukturu, která umožní reagovat na potřeby lidí. Musíme mít také interoperabilní strukturu, která umožní součinnost jednotlivých programů. E, řada nevládních organizací je financována e, vládami, ale přesto um, nedodržují své sliby. Je potřeba alokovat zdroje včas a efektivně s maximální kapacitou právě těm, kteří tyto zdroje potřebují, především v případě nouzových situacích aby bylo eh, možné získat eh, důvěru, tak nevládní organizace eh, budou muset nějakým uceleným systémem měřit své výsledky. Některé nevládní organizace se eh, deklarují eh, jako dobrovolnické, ale přesto jsou úzce napojeny na místní mafii, která se například zabývá obchodem s lidmi. Například teď v neděli se objevilo eh, v novinách, že některé nevládní organizace v Řecku zneužívají fondů Eh, jsou úzce napojeny na mafii, zneužívají situace migrantů, ale nadále čerpají finance od vlády, manipulují tou situací tak, aby eh, ten zdroj financí nevyschl. Proto si myslím, že mm, je před námi těžká práce, musíme odpovědět nebo reagovat na všechny tyto záležitosti. Děkuji paní zpravodajce za její úsilí a určitě bychom se měli soustředit na transparentnost. Děkuji pěkně a ještě samozřejmě těm dalším pozměňovacím návrhům se budeme věnovat. Děkuji, říká paní předsedkyně. Máme nyní zástupkyně ECR, paní Kamilu Vřezinskou? Nemáme. Dobrá, takže prostor má paní Harkin za Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkovala naší kolegyni za velice dobré stanovisko, které eh, představuje dobrý základ pro další práci. Souhlasím se spravodajkou v tom, že úloha nevládních organizací je té sociální oblasti zcela nezbytná. V minulosti možná eh, vlády či orgány veřejné zprávy eh, zastupovaly se nevládní organizace, ale mnohdy byly přetíženy. Nyní jsme eh, slyšeli názor ze Slovenska a souhlasím s tím, co bylo řečeno. Je jasné, že musíme naslouchat ostatním, abychom si uvědomili, co se odehrává na evropské úrovni. Škrty ve veřejných rozpočtech v Irsku ovlivnily činnost mnoha nevládních organizacích v sociální oblasti a jejich schopnost eh, bojovat proti sociálnímu vyčlenování. Myslím si, že je nám zapotřebí opravdového partnerství eh, tak, abychom eh, mohli realizovat eh, sociální politiku. Je jasné, že situace se liší stát od státu. Nesmíme podlehat iluzi začlenování. Někdy to partnerství je pouze na papíře. Hlásím se k eh, odstavci 3, který hovoří o nezávislosti nevládních organizací. Já si myslím, že se na to samozřejmě někdy díváme z různých eh, pohledů. Nevládní organizace by měly být objektivní, neměly by však mlčet. Myslím, že Eh, mohou shromažďovat informace, organizovat eh, kampaně na zvyšování povědomí a eh, pokud jde o jejich zapojení do politiky, tak možná jsou zapojeny pouze do té jaksi malé lokální politiky. Jsou to organizace, které působí v té participativní demokracii. Na tom se myslím všichni shodneme. Naše zpravodajka hovoří o tom, že nevládní organizace mají mnohdy problém získat přístup k financím. Na to bychom se měli podívat. Samozřejmě vždycky dochází k napětí eh, mezi mm, tou stranou, která provádí audit a tím, která vlastně čerpá a používá prostředky. Já jsem vždycky říkala, že pokud se na mě obrátili nevládní organizace se stížností na složitost toho systému podávání zpráv a tak dále, tak musím říct, že eh, eh, každý rok vlastně musíme stisknout zelené, červené nebo bílé tlačítko, pokud hovoříme o rozpočtu EU. To je naše odpovědnost a musíme nějakým způsobem nalézt dobrý způsob, vlastně možnost, eh, jak se vyhnout nadměrnému čerpání. Zároveň Eh, nesmíme zaplavit lidi tím nadmírou požadavků na eh, podávání zpráv. I tady je možnost eh, zlepšování. Také souhlasím s tím, že se musíme podívat nad rámec toho jednoho roku, v rámci kterého se žádá o granty. Také souhlasím s paní Tom, která hovořila o nezbytné úloze dobrovolníků. Myslím si, že dobrovolníci poskytují ohromnou přidanou hodnotu. Řada evropských programů by nemohla vůbec fungovat efektivně bez zapojení nevládních organizací a dobrovolníků. Moje poslední poznámka je totožná s tou úvodní. Vyslechla jsem si názory e, stínových zpravodajů hovořili o odpovědnosti nevládních organizací a o tom, že eh, se mnohdy snaží zneužít eh, eh, svého postavení a situace. Každopádně si ráda vyslechnu ještě i další kolegy a doufám, že se nám podaří najít nějaké znění, se kterým budeme všichni souhlasit a se kterým budeme spokojeni. Takže děkuji a těším se na další práce na tomto stanovisku. Boylan. Děkuji, tady Lynn Boylan. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také ráda eh, poblahopřála zpravodajce za její práci a souhlasím s ní eh, v tom, že pokrývá celou oblast. Souhlasím s ním, že veřejné výdaje Eh, někdy eh, nejsou eh, tak vydávány na vládní organizace. Máme pořád ještě poměrně negativní pohled, nebo spíše zanedbáváme to, co skutečně dělají. Eh, nevládní organizace hrají významnou roli a neměli sebe obávat, vystupovat a hovořit. A tady pomocí médií by se tedy dalo lecos udělat v podpoře veřejných financí a zohlednění odpovědnosti nevládních organizací, které by neměly být znevýhodňány. Týká se to také programu čerpání z fondů a to je významné, protože nevládní organizace, s nimiž jsem hovořila, mají problémy eh, přístupu k fondu. Měli bychom si navzájem vyměňovat osvědčené postupy, abychom zabezpečili, že nebudou nevládní organizace nechány nepovšimnuty. Je třeba zvolit správný přístup a omezit byrokratickou zátěž která velice často postupuje ze zhora dolů. Je třeba vytvořit prostředky, aby nevládní organizace mohly plánovat své aktivity Míra spolufinancování je rovněž eh, určitou překážkou. Souhlasím, že nevládní organizace by měly být také vedoucími partnery v určitých programech. Vidíme, že v nejrůznějších státech eh, je to tak. Vidíme v Irsku, že tady eh, jsou ještě potíže a my se snažíme nyní přistupovat místo z hora dolů, z dola nahoru. Eh, my předkládáme pozměňovací návrhy k tématům, které byly již zmíněny ve stanovisku, ale nové pozměňovací návrhy se věnují zejména potřebám vytvoření rovnováhy mezi které budou mít dopad a podporou nevládních organizací. Nevládní organizace mají dlouhodobý sociální dopad, který není snadno měřitelný a jistě není měřitelný v krátkodobém dopadu. A proto máme absolutní potřebu při hodnocení přínosu těchto nevládních organizací, aby tady byl zvolen takový celistní přístup. Eh, protože je také obtížné měřit kvalitativní dopad, které přinášejí nevládní organizace. Těším se na spolupráci se spravodajem a stínovým spravodaji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Laura Agea. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem také poděkovat Tatianě za její práci. A Těší nás, že můžeme na tomto tématu spolupracovat. Zaprvé chci říct, že souhlasím, že pro cyklická povaha a vývoj HDP, zejména v oblasti veřejných výdajů, ne eh, vždy vychází vstříc potřebám nevládních organizací. Nejsem zcela spokojena s článkem 2 to je čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. Zde existují možnosti financování nevládních organizací a proto, když se zde praví, že něco takového nelze realizovat bez spolupráce s nevládními organizacemi. Jedná se tady spíše o potíže, s kterými jsou konfrontovány nevládní organizace, aby se dostaly k těmto fondům. Odkazuji na program o pokroku, zejména v oblasti poskytování specifických podpor v mikro kreditů pro nevládní organizace. Něco takového je velice užitečné. Tady bych to chtěla trochu více vyjasnit. Nezávislost nevládních organizací hraje rovněž velkou roli. Proto nevládní organizace vznikly a musí dostat svému poslání, poslání eh, v jejich respektivních územích. Jsou tady i malé nevládní organizace, ale které z nich mají šance dostat se k financování? Většinou se financování dostává pouze velkých, ne, velkým nevládním organizacím, ale právě ty malé nevládní organizace vykonávající velkolepou práci na lokální úrovni by měly dostat možnost čerpání prostředků z fondů byla, měla by být vytvořena také databáze pro takové organizace, aby mohly vzniknout také určité skupiny mm, poradců. Toto je dlouhodobá záležitost a, e, při, a účast na zadávání veřejných zakázek je pro malé organizace někdy obtížná a proto by měly eh, mít možnost obrátit se na poradce. A co se týče možnosti mm, vedoucí role nevládních organizací při o, realizaci projektů určitých, mít tedy tady vedoucí role, to znamená také přidanou hodnotu a uznání pro nevládní organizace. Velice často partnerství začínají daleko dobře, eh, pardon, dobře, ale potom často stroskotávají, protože eh, účastníci odstupují eh, během doby trvání, trvání a ten, kdo vede tento projekt, najednou musí ehm, vykonávat daleko více práce. Ehm, čili ráda bych poprosila o vyjasnění bodu, který už jsem uvedla, a možná poněkud lepší formulaci. Možná, že budete znát horizont, mechanismus horizontu 2020 tento byl zcela vědomě vytvořen pro podporu univerzita univerzitního výzkumu. Ve většině případů zde dochází ke 100% financování. Pro nevládní organizace by bylo důležité zaručit přístup k financování, aby měly mít také možnost vést určité programy a tudíž dostat odpovídající prostředky a možná, že by se mělo postupovat podobným způsobem, jak to činí mechanismus Horizontu 2020 aby nemuseli mm, se účastnit velkými částkami na spolufinancování. Měli by působit jako průkopníci a mělo by se možná postupovat také kvantitativním měřením hodin, které od, mm, odpracovávají nevládní organizace, malé nevládní organizace. Nevládní organizace nemůže například odepisovat zdaní své pracovní náklady. Potom bych ráda měla vyjasnění k bodu 10 týkající se zveřejňování výsledků a bod, počtu bodů. Když se nevládní organizace účastní výběrových řízení eh, dostává, existuje tady hm, takový faktor měření týkají a udělují, udělují se určitý počet bodů, který má rozhodnout o tom, kdo vyhraje. Měla by tady tedy být vytvořena odpovídající databáze jako reference osvědčených postupů, protože počet získaných bodů by měl být v souladu s hodnotící metodou. A mám velkou důvěru eh, v práci a poslání nevládních organizací, ale jak už jsem řekla, je třeba zohlednit ty malé nevládní organizace, které působí velice aktivně v terénu. Ehm, v Řecku vidíme, že velká část pomoci uprchlíkům je poskytována právě ze strany nevládních organizací i velice malých organizací. Často to jsou studenti, eh, kteří vytvářejí takové malé dobrovolné svazy, a eh, mohou řešit územně specifické problémy. A toto je třeba zohlednit, aby právě i ty malé organizace měly možnost čerpat prostředky z fondu. Děkuji. Pan Marton zde není. Bude mluvit Fantulis za něho. Prosím. Eh, co se týče kontroly eh, financování z evropského rozpočtu, hovoří se tady o super dohledu nevládních organizací a hodnocení jejich práce. Celá řada nevládních organizací pracuje na celosvětovém základě a jejich práce přináší výsledky, ale v Řecku, nehledě na finanční krizi, a na velice přísná opatření, která jsou nám kladena, eh, se zvyšuje počet migrantů v důsledku zavření hranice. A malé nevládní organizace zde působí a jejich role je obtížná, ale někdy také nebezpečná. Dochází k mm, zneužívání solidarity. Máme tady asistenci zdravotních sester, Ale někdy se nevládní organizace snaží zneužívat zoufalé situace uprchlíků a je tady nebezpečí využívání těchto migrantů a posouvání je zpět blízko k hranici. E, je třeba založit in organizovanou infrastrukturu tak, aby uprchlíci mohli mít důstojné podmínky k životu a měli bychom pozbuzovat migranty tím, že zlepšíme přístup ke eh, zdravotní péči. Nevládní organizace spolu eh, pracovali s eh, uprchlíky, ale to stálo ohromné množství peněz. Než budeme poskytovat prostředky nevládním organizacím, musíme se postarat o to, aby pracovali skutečně efektivně. Děkuji vám. Děkuji a to znamená, že můžeme přikročit k dalšímu bodu našeho programu. Uh, thank you for this discussion. The Program je nabitý. V každém případě k bodu číslo 10 bych ráda řekla, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 21. dubna 2016 ve 12 hodin. 15. 16. června budeme hlasovat ve výboru a v červenci tohoto roku bude hlasováno na plenárním zasedání. Tím se dostáváme k bodu číslo 11. Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. A já tady předám slovo panu Pirinskému. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak všichni víme, povolební revize víceletého finančního rámce eh, měla sloužit jako nástroj díky němuž by rozpočet EU byl více v souladu se, e, s aktuální situací, která nastane tři roky po jeho přijetí. To znamená, že bychom to lépe přizpůsobili e, okolnostem, které nastanou a politickým prioritám Evropského parlamentu. To, tak toto komise stanovila a my se dnes nacházíme v situaci, kdy tato revize je naprosto jasně potřeba. To je ehm, mimo jakoukoliv pochopnost. Mohli bychom říci, že víceletý finanční rámec je, je jakýmsi bodem zlomu, protože finanční prostředky jsou takřka úplně vyčerpány a nejsme schopni dostat výzvám, eh, které před námi z politického hlediska stojí, byť bychom aktivovali všechny možné nástroje. E, po přijetí MFF tedy Evropská unie stojí před mnoha problémy. Nejsme schopni dosáhnout cílů e, programu Evropa 2020, ani těch nejdůležitějších. A kromě toho jsme svědky velkého přílivu uprchlíků, to znamená, že revize víceletého finančního rámce je naprosto nezbytná. Pokud vezmeme v potaz politické cíle, tak víme, že v Evropě 2020 byla tedy 75% zaměstnanost. Eh, z, eh, v EU zaměstnanost měla se zvýšit ze 69,2% to je palčivé především pro ty znevýhodněné skupiny, ať už jsou to tedy ženy nebo starší občané. Kromě toho si musíme uvědomit, že eh, dlouhodobá nezaměstnanost je dvojnásobná tuto chvíli je to 5,1%, eh, nebo v roce 2014 to bylo 5,1%. To znamená, že podíl dlouhodobě nezaměstnaných na všech nezaměstnaných stabilně roste. Kromě toho je velmi vysoká nezaměstnanost mezi mladými lidmi, což také představuje velmi palčivý problém v EU. Eh, více než 4, 4 miliony mladých lidí eh, bylo v únoru e roku 2016 v Evropské unii bez práce. A to je tedy velmi znepokojivé. Kromě toho musíme čelit ještě chudobě a sociálnímu vyloučení. Oba tyto faktory v minulých letech rostly. Ehm, a k těm 120 eh, milionům lidí, kterých se to týkalo v minulosti, přibyly další miliony. Jsou to lidi, lidé, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením, zvlášť palčivé je toto riziko u dětí. Tam se to týká 28% eh, dětí a v některých členských státech je to dokonce 50% eh, podíl. To znamená, že 20 milionů dětí eh, žije v rodinách, kde není možno zajistit každodenní služby, ať už je to bydlení, jídlo, školní docházka, zdravotní péče a tak dále. Kromě toho jsou znevýhodněny děti, které žijí v neúplněných rodinách s eh, migračním pozadím a tak dále. To jsou ty skupiny, které jsou těmito riziky nejvíce postiženy. Eh, dospěli jsme k tomu, že revize víceletého finančního rámce tedy musí zohlednit současnou eh, situaci a také možnosti, které evropské hospodářství nabízí. Je tedy velmi důležité, abychom se soustředili na věci, které jsou reálné, realizovatelné a abychom určitá smysluplná opatření eh, nezavrhovali pouze proto, že se budeme domnívat, že se na to nenajdou peníze. Kromě toho musíme vzít v potaz, že některé nedávné průzkumy veřejného mínění ukazují, že 51 všech evropských občanů považuje za svoji hlavní prioritu boj proti chudobě a sociálnímu eh, vyloučení. To znamená, že to napovídá, že bychom se měli jako na minimum soustředit na tři konkrétní revize. Za prvé, Evropský, podíl Evropského sociálního fondu v tuto chvíli odpovídá 25% celého rozpočtu na soudržnost. Ne, ne, nemělo by tady dojít eh, k, ke snížení jednotlivých národních obálek a kromě toho bychom měli eh, dosáhnout toho, aby tady byl eh, každý rok zajištěn dostatečný cash flow, tak a kromě toho chceme vytvořit nový Evropský fond pro děti, tak, eh, který by tedy mobilizoval prostředky eh, pro rodiny, které jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením. Eh, ne, iniciativa pro zaměstnanost mladých lidí by měla být Eh, i nadále rozvíjena a měli bychom tedy zajistit to, že díky dostatečnému přílivu finančních prostředků budou plněny eh, cíle, které jsou v této iniciativě do roku 2020 obsaženy. My tedy počítáme s tím, že eh, ta revize by se měla soustředit na lepší vynaložení prostředků, ale nemělo by to, mít, nemělo by to mluví tak, že budeme tedy ty stávající cíle nahrazovat nějakými jinými cíly. Snažíme se spíše o lepší koordinaci, zjednodušení, eh, snažíme se koordinovat mezi jednotlivými zdroji finančních prostředků. To by mohlo situaci zlepšit, nicméně eh, ta revize víceletého finančního rámce má zahrnovat i to, že budeme mobilizovat prostředku z, z různých nouzových eh, rezerv. Ta revize by měla zohlednit také potřebu e, nebo velké potřeby e, financování v uvedených oblastech, e, ať už je to tedy zaměstnanost a sociální záležitosti jako takové. Měli bychom tedy si uvědomit, že ani současná míra vyhrazených prostředků není dostatečná. Myslím si, že to Eh, všechno by tedy mělo, nemělo vést také snížení evropského rozpočtu. Ty finanční nástroje by eh, měly mít možnost zlepšit eh, dopad našich politických opatření z politického i finančního hlediska, ale neměli bychom je stejně využívat ve všech oblastech, protože, se, protože existují politické oblasti, které Mm, ve kterých se tedy eh, tohoto kýženého efektu dosáhne. Na to bychom se měli soustředit. Domnívám se, paní předsedkyně, že máme před sebou eh, velmi důležitý úkol. Jako výbor tady musíme předložit stanovisko, který, které eh, vylepší zprávu výboru pro rozpočet a lépe tedy podpoří pozici Evropského parlamentu. Já se velmi těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, těším se na jejich návrhy. Eh, doufám, že tedy budeme eh, schopni vypracovat stanovisko, které bude velmi silné a které bude založeno na jednotném eh, postoji. A nyní tady pan stínový zpravodaj za EPP, pan Ron, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji panu zpravodaji za práci, kterou už vykonal. Domnívám se, že před námi je výborný základ pro další práci. Možná, že jsem velmi optimistický, ale já myslím, že si nemyslím, že tady budou potíže pro to, abychom dosáhli širokého kompromisu. Je jasné, že revize finan- víceletého finančního rámce je specifická, protože jedná se o to, abychom lépe čili výzvám eh, v současné době. Význam, který čelí Evropské unie a je důležité to zohlednit také v horizontu 2020. Většina stropů byla dnes překročena ne proto, že by tady bylo špatné řízení, ale protože přistupují stále nové výzvy na evropské úrovni a je třeba jim čelit. Pan zpravodaj upozorňuje na nezbytnost investic a to je záležitost, kterou je třeba podtrhnout. Je třeba říci, že iniciativy strategického fondu jsou velmi pozitivní. E, myslím si, že tady musíme být opatrní v tom, co bylo uskutečněno v rámci těchto operací. Myslím na ten program v rámci Horizontu 2020 a myslím také na mechanismu propojování, což je velice důležitá záležitost, která by měla trvat i nadále. Dále chci zdůraznit význam Evropského sociálního fondu. Víme, že tento eh, dnes je eh, a, řekl bych až přetížen v souvislosti s novými výzvami kdy je třeba také reagovat na otázku uprchlíků. Ale dva prvky, klasické prvky Evropského fondu by neměly být ponechány stranou. Není možné eh, prostě oblékat se tak, že budeme svlékat určitou část oděvu. Eh, je třeba abychom tady nedávali do konkurence sociální oblasti, protože ty je třeba podporovat, tomu musíme zamezit. Je třeba věnovat obzvláštní pozornost pro rozvoj mechanismů hmm, odborné přípravy, čili přípravy učňů na evropské úrovni, jejich eventuální výměnu a to by mohlo zase zlepšit šance zaměstnávání. To jsou ty zásadní prvky a samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy směřující na zlepšení textu, ale pan zpravodaj může počítat s naší pomocí a spoluprací abychom vytvořili co nejkonsenzuálnější dokument s velmi bohatým obsahem. Eh, rád bych se dovolil tady říct ještě jednu záležitost eh, z osobního pohledu. Je důležité pracovat eh, na revizi, ale tím více jsem přesvědčen, že na evropské úrovni Eh, nebudeme moci vyřešit stávající problémy, protože bohužel nemáme dostatečný rozpočet. Musíme eh, být naprosto seriózní a říci, že v rámci tohoto rozpočtu nebudeme možné čelit všem výzvám a je také nezbytné mít vlastní zdroje, kterými bychom tento rozpočet mohli navýšit. Děkuji, paní Trebesius. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Jeho návrhy jsou dobrým základem eh, pro diskusi o víceletém finančním rámci z pohledu programů týkajících se sociálních eh, aspektů. Eh, eurokrize dopadla na země, které i dnes se nacházejí v potížích. Již před několika lety se hovořilo o nezbytnosti vytváření hospodářských impulzů, ale proto dnes chybí prostor pro nové zvládání problému. Jaké problémy to jsou, to už mý předřečníci řekli, patří k ním v současné době samozřejmě migrační krize, která stojí více miliard vnitřní bezpečnost, krize zemědělství v důsledku sankcí vůči Rusku a nevyřešená otázka příliš vysokých eh, eh, pladeb v rámci toho toho rozpočtu. Eh, celkový rámec je neflexibilní, protože nemůže reagovat na aktuální problémy. Nejenom z našeho výboru přichází stále více požadavků. Jedinou reakcí Evropského parlamentu na to je, že vyžadujeme navýšení rozpočtu, který z hlediska celkové hospodářské situace v Evropě není obhajitelný. Je třeba vytvořit dodatečné daně, které by se vybíraly a musíme si uvědomit, že lidé by mohli, le, lidé mohou lépe nakládat s penězi, než to umí politiky. Je třeba zflexibilnit rozpočtu rozpočet. Aplikace peněz musí být lépe kontrolovatelná a musí být také stvárňována efektivněji. Eh, staré nároky na majetek musí být překonány, je třeba posílit inovaci a vědu. Jedna z pěti zásad přepracování evropského rozpočtu z roku 2010 byla zásada přidané evropské hodnoty, co znamená, že evropské opatření musí být užitečnější než vnitrostátní opatření. Občané mají právo na to, abychom si jejich penězi nakládali pečlivě. Konkrétně v, prát, v oblasti práce a sociální záležitostí chci navrhnout kontrolu opatření, než se začnou vydávat nové peníze. Příkladem je například iniciativa pro potírání nezaměstnanosti mládeže. Máme členské státy, eh, které administrativně nebyly schopni toto, schopny toto realizovat. Proto je nutné nejprve udělat určitou evaluaci, vyhodnocení a teprve potom rozhodnout o poukázání prostředků. Evropské programy nesmí sloužit pro nahrazování vnitrostátních programů, ale musí je smysluplně doplňovat. A to je v souladu s tím, co říká komise, a sice, aby rozpočet byl více orientovaný na výkonnost. Je třeba také navrhnout, v jakých oblastech by mohlo dojít ke krácení rozpočtu aby se udržela rovnováha rozpočtu. Popřemýšlejte všichni, prosím, o tom, kde by měly být naše priority a buďte ochotni zřídit se, eh, pardon, zřeknout se něčeho jiného. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní Harkin, stínová zpravodaj za ALDE. Děkuji a dovolte mi, abych nejprve poděkovala panu zpravodaji za velmi kvalitní stanovisko. Myslím si, že to je velmi dobrý výchozí bod pro naše další úvahy. Jak řekl sám pan zpravodaj, cílem této revize je to, aby instituce, v našem případě parlament, mohly zhodnotit naše priority ve světle změn, ke kterým došlo v průběhu minulých let Eh, musíme si uvědomit především to, jak se změnila ekonomická situace a makroekonomické údaje. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že víceletý finanční rámec dospěl k určitému bodu zlomu. Pokud se podíváme na nové výzvy, kterým eh, čelíme a které se objevily v minulých třech letech, eh, všichni řečníci přede mnou hovořili o uprchlické krizi, ale musíme si uvědomit, že to při, že to přibylo k těm Eh, výzvám, která, které už tu byly. Eh, nezaměstnanost a hlavně dlouhodobá nezaměstnanost, růst té dlouhodobé nezaměstnanosti eh, Růst chudoby, především mezi dětmi, to má obrovské dopady na oblast zdravotnictví, bydlení, vzdělávání a tak dále. Musíme tedy se podívat na naše na naši zodpovědnost eh, vůči lidem eh, s postižením v souladu s umluvou OSN. Vidíme, že ty výzvy, před kterými stojí náš rozpočet, byly obrovské a teď jsou ještě větší, protože jsou tu eh, nové úkoly. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že to musí být reálné. Eh, neměli bychom se zároveň zaleknout, protože tady nemáme dostatek finančních zdrojů. Víceletý finanční rámec dospěl k bodu zlomu a otázka zní, jak zajistit, aby to bylo reálné, abychom eh, to mohli realizovat i za předpokladu, že nemáme adekvátní finanční prostředky. Jsou tu již určitá omezení, ze kterých musíme vycházet. Ne, začínáme na zelené louce, jsou to tedy ty národní eh, alokované prostředky, politika soudržnosti, všechny eh, tyto věci, které vytváří ten eh, kontext. Máme právní závazky, zodpovědnost. Evropská unie se musí sama vybavit dostatečnými zdroji, aby mohla naplňovat svoji politiku. Víme, že stropy už jsme Eh, přesáhli, to znamená, že jsme pod obrovským tlakem. Já s panem zpravodajem souhlasím v tom, že se musíme zaměřit na naše politické priority. Nemůžeme neustále pouze přidávat další peníze. Myslím si, že eh, tuto chvíli jde především o to, abychom se zaměřili na naše politické priority. Je to tak, že eh, každý z nás by chtěl, aby ten seznam priorit byl co možná nejdelší, nicméně eh, prostředků není dost, musíme je eh, používat disciplinovaně a proto musíme s velkou opatrností stanovovat i ty politické priority. Vím, že v tomto ohledu hraje velkou roli uprchlická krize. Pravděpodobně tedy budeme hovořit o tom, jaké jsou eh, naše politické priority, ale na uprchlickou krizi eh, zapomenout nemůžeme. Já vím, že zaměstnanost je Eh, velmi důležitá. Kromě toho záruka pro mladé není dostatečně vybavena finančními prostředky, to znamená, že to jsou věci, před kterými nemůžeme eh, zavírat oči. Eh, poslední věc, kterou chci říct, se týká té záruky pro děti. Podle pana zpravodaje je to tak, že ta záruka by se měla týkat 20 milionů dětí. Já předpokládám, že to číslo je poměrně přesné. Pokud se ale podíváte ještě na sirotky děti uprchlíků, děti vnitřně přesídlených osob a tak dále. Myslím si, že ten celkový počet bude ještě vyšší než 20 milionů. Eh, eh, na druhé straně, pokud tady nemáme zaručenou dostatečnou flexibilitu rozpočtu, abychom eh, těchto věcí dosáhli, Eh, tak si musíme jasně říci, kde se ty peníze vezmou. Já nejsem proti eh, záruky pro, záruce pro děti, nikdo proti ní nemůže být, ale myslím si, že musíme být velmi obezřetní a že nesmíme slíbit něco, co následně nebudeme schopni eh, splnit. Já neříkám, že se nám nepodaří zařídit nic, ale říkám, že máme zodpovědnost zajistit eh, to, co řekl pan eh, zpravodaj sám, to znamená, aby to bylo realistické. Já se tedy v tomto smyslu velmi těším na spolupráci s panem zpravodajem a se stínovými zpravodaji, protože je to projekt, který je velmi důležitý a je naprosto zásadní, abychom dostali své zodpovědnosti na tomto poli, poli a abychom eh, přednesli své politické priority, abych Eh, se, abychom se jich drželi, byť eh, je to někdy velmi nebo dokonce extrémně obtížné. Eh, je to projekt velmi zajímavý a já se těším na spolupráci s vámi. Děkuji. Ptám se, jestli je tu stínový zpravodaj za GUE. Vypadá to, že ne. Joao Pimenta López tu není, to znamená, že slovo dostane Monika Vana za zelené. Já Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji za velmi dobré stanovisko, které je vyvážené a které je dobrým výchozím bodem eh, pro naše další práci. Jak už řekli jiní kolegové, my se v našich pozměňovacích návrzích budeme soustředit na tři věci. Za prvé, eh, revize politiky zaměstnanosti a sociální politiky a příslušných stropů. Za druhé, evropský rozpočet by měl sloužit všem sociálním cílům programu Evropa 2020, eh, včetně ESF. To znamená, že eh, rozpočet na soudržnost 25% je vyčleněn právě na ESF. Kromě toho předložíme pozměňovací návrhy, které se budou týkat kvality a udržitelnosti eh, pracovních míst, která budou vytvořena včetně těch zelených pracovních míst. Kromě toho předložíme pozměňovací návrhy, které se budou týkat kvality sociálních služeb. Velmi se tedy těšíme na spolupráci stínových zpravodajů a na společné stanovisko, které z ní vznikne. Děkuji. Eh, Laura Agea, zpravode, eh, stínový zpravodaj za FDD, prosím. Presidente, soprattutto grazie al collega. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji velice panu Perinskému. Já jsem zpravodajkou stanoviska výboru Libe Je dobré se na to dívat eh, ze dvou pohledů. Nepochybně existují kontext eh, situace, kde najdeme určité finanční prostředky, tím šelním způsobem přesuneme je z jedné části rozpočtu někam jinam. Například jsme nalezli miliardu euro které jsme poskytli Turecku pro zvládání uprchlické krize. Ovšem, pokud jde o přidělování prostředků na projekty, které nejsou kritické, ale přesto jsou velice důležité, vznikají problémy. Pokud se nám podařilo najít miliardy pro Turecko, tak nevím, proč bychom neměli nalézt prostředky pro programy, které budou ku prospěchu lidem v Evropě. Vycházejme ze zásady, že musíme mít nezávislé řízení, kam patří také programy pro řešení prostředské krize. V rámci programů v Evropě máme již ohromné prostředky, eh, Eh, které vlastně byly eh, vytvořeny k tomu, abychom eh, řešili problémy v Evropě a dva roky poté, co se tyto fondy byly vytvořeny, tak vidíme, že se nic, co bylo slibováno, mm, neudělalo. Jsou tady ohromné infrastrukturní plány, které fungují na úrovni členských států, ovšem Díky tomu došlo k odlivu prostředků ze stávajících evropských programů, které byly velice užitečné. Financujeme výzkum a inovace například a to je v podstatě to nejhorší řešení, protože tady máme programy, které jsou velice užitečné, užitečné pro rozvoj, vytváření pracovních míst, boj proti vyčlenování a chudobě, ale z těchto prostředků otékají peníze na jiné účely. Určitě o tom pan Berinský ví mnohem více než já, ale pokud se eh, vytvářejí pracovní místa, tak mnohdy jsou pouze dočasná a namísto toho se staví dálnice, tak to staví, postaví se dálnice, takže tam zaměstnáte lidi na určitou dobu, ale poté už například na tu držbu tolik lidí potřeba není. Nepochybně je jasné, že musíme investovat. Pokud jde o, tu, o ty záruky pro děti, tak eh, uvědomme si, že tady máme miliony lidí, pardon, miliony eh, dětí, kteří trpí podvýživou a budeme s tím něco dělat, anebo se pokusíme přenechat to jiným zemím. Nebo se rozhodneme, že budeme eh, stanovat priority, protože určitě je spousta oblastí, kde ty priority můžeme stanovit a kde budeme muset hledat ty potřebné prostředky. Revize nám okazují, že jsme na půli cesty a peníze už došly. Došly prostředky na eh, žadatele o azyl, na jejich integraci. Pak tady máme eh, programy proti vyčlenování a ty už také vyčerpaly své prostředky. A jak s tím naložíme? Kde ty peníze budeme hledat? Musíme být odvážní, musíme činit odvážná rozhodnutí. Řešíme pseudo problém migrace a zapomínáme na problém chudoby v Evropě. Máme 7 milionů Italů, kteří žijí na hranici, ne na hranici chudoby, ale vyloženě v chudobě. Žijí tedy pod úrovní, kterou jsme stanovili jako přijatelnou. Existují stovky milionů lidí v Evropě, kterým bychom měli věnovat prioritní pozornost při rozhodování o tom, co budeme dělat. Pokud bychom odstranili tu záruku pro děti z této zprávy, tak to nepodpoříme, poněvadž se o své děti musíme starat. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní Bezoto zde není, na místo ní je tady pan Dominik Mata. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám přečtu stanovisko paní Mizoto. Hodnocení postvolebního období uprostřed víceletého finančního výlebu by měla lépe zohlednit eh, užitečné využívání zdrojů. Eh, fondy, které byly vytvořeny pro strategie, by měly vést ke konzolidaci strategie pro naši konkurenceschopnost. Bude se požadovat navršení evropského rozpočtu a to budou muset platí daňoví poplatníci třeba, že krze vrhla na kolena. Eh, tyto peníze, to je plítvání zdroji. V roce 2016 měli 20 milionů nezaměstnaných a mezi nimi velký počet mladých lidí mladších než 25 let. Eh, abychom mohli rozvíjet skutečně efektivní mechanismy, aniž by se plítvalo prostředky v oblasti nezaměstnanosti, je třeba za A podpořit a dát prioritu členským státům, za druhé podat, eh, zlepšit nejenom iniciativy pro nabídku práce, ale také pozvuzovat všechny projekty, které umožňují kvalifikaci lidí přímo na pracoviště a angažovanost eh, podniku. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo paní Šantě. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rovněž ráda poděkovala našemu panu zpravodaj, protože jeho práce je nesmírně zajímavá a zasluhuje si podporu. Proč podporu? Protože žád claude Juncker, když se stal předsedou komise, hovořil o třech Ách v oblasti sociální Evropy. A toto bude. A řekl, že tato komise bude sociální komisí, ale už mám plné zuby toho, že budu poslouchat analýzy, které se soustředí pouze na rozpočet. My tady nejsme proto, na výboru pro zaměstnanost, abychom hleděli pouze na využívání rozpočtových řádků. Jsou to politické orientace, které si přejeme, jsou to politické orientace, které hájíme, politické směry a proto se domnívám, že stejně tak jako náš zpravodaj, že a jako většina stínových zpravodajů, Mariana Arkin velice výstěžně řekla, eh, že jsme ve velikých změnách. Dnes se tady nacházíme pod velkým finančním tlakem, ale více než odvahu bychom měli odhodlanost, protože eh, nové problémy, které vznikají, nové výzvy, kterým Evropa musí čelit, zejména v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s migrací, to znamená, že více než vždy dříve musíme být odhodlaní v sociální politice, kterou si přejeme. A v této souvislosti bych ráda zdůraznila pět bodů. První bod, a to už je velice dobře napsáno ve zprávě, když máme 3 celé a něco procent HDP a to se vydá na zachránění bank a 1 procento na politiku zaměstnanosti a politiku soudržnosti. Takže tedy ano, musíme být odhodláni změnit tento bod. Eh, za druhé, problém zaměstnanosti je zcela zásadní. Já si nepřeji, aby no, v rámci revize jsme se vraceli eh, k nějakému eh, špatnému eh, či dokonce rozpuštění Evropského sociálního fondu, protože Evropský sociální fond je vytvořený fond na podporu zaměstnanosti a jeho prostředky nemají jít na jiné účely. Jenom soudržnost a sociální záležitosti a jeho fungování je zcela zásadního významu. A skutečnost, a to je můj třetí bod, že čelíme problému migrace ve světle eh, revize tohoto výhledu eh, se dostáváme k překročení 25% čerpání fondu soudržnosti a sociálního fondu. V rámci těchto 25% je třeba samozřejmě 20% věnovat boji proti chudobě. To je naprosto nezbytné, již ze všech důvodů, které tady zasněly na téma chudoba. Můj čtvrtý bod se týká iniciativy pro zaměstnávání mladých lidí. Často víte, že jsem hovořila k tomuto tématu, paní předsedkyně, omlouvám se, že to zde znovu uvádím, ale domnívám se, že Eh, iniciativa zaměstnanosti mládeže vedla k řadě zmatení. Eh, některé členské státy, reprezentovány tedy ministry, v tom neviděli žádný zajímavý bod a přitom eh, se měli soustředit na oblasti, na, na regiony nacházející se v největších potížích, ale přitom se zanedbala ta priorita mladých lidí. já si myslím, že k tomu se musíme vrátit. A poslední bod. Hm, podívejme se na operační programy, v jednotlivých, vnitrých, v eh, jednotlivých státech. Ty byly realizovány velice pozdě a nemůže se pokračovat tímto způsobem, protože tím by se zabily určité programy Evropské unie. A v politickém ohledu jsme to my, kdo má pravdu a je to náš hlavní směr všech ve výboru pro zaměstnanost a to by mělo převažovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mr. Hetman. Děkuji. Pan Heckmark, <clears throat> máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych co nejsrdečněji poděkoval panu Pirinskému za jeho stanovisko. Samozřejmě, že je těžké nesouhlasit s tím, co v tom dokumentu je jeho názory týkající se jak pokračování iniciativ v oblasti zaměstnanosti, tak eh, ty eh, další informace. S tím zkrátka nelze než souhlasit. Souhlasím také s tím, co říkala paní Harkin. Já si myslím, že to jsou velmi eh, důležité a citlivé oblasti, na které bychom se měli soustředit. Nicméně, když jsem poslouchal naší dnešní diskuzi, a když jsem si přečetl to stanovisko a s tím spojený požadavek na navýšení ESF, tak eh, musím říci, že eh, to, jednu věc tady v tom eh, dokumentu nenacházím. Já bych byl rád, kdyby pan Pěrinský kladl zvláštní důraz na koordinaci jednotlivých strukturálních fondů, na lepší koordinaci mezi programy, které v Evropské unii k dispozici máme v rámci politiky soudržnosti, protože pokud se eh, budeme v tomto stanovisku soustředit na, eh, na navýšení veřejných investic, na eh, vytvoření nových pracovních míst, tak podle mého názoru to bude tak, že tedy to navýší Evropský sociální fond, ale my se musíme soustředit také na koordinaci s, Evropsk- s Evropským fondem pro regionální rozvoj. Musíme například podporovat i podnikatele při vytváření pracovních míst, pokud budou mít povinnost využít investice v rámci ESF jako eh, takové vhodné řešení, tak eh, eh, můžeme tedy hovořit o tom, že Evropský sociální fond bude fungovat efektivně. Finanční prostředky investované ve veřejné sféře jako veřejné investice mm, tak budou dobře uplatněny. To je tedy moje prozba. Prosím, eh, zamysleme se nad tím, jestli bychom tam neměli zmínit i lepší koordinaci mezi jednotlivými strukturálními fondy. Musíme si uvědomit, že eh, ty fondy vlastně fungují paralelně. A to křížové financování je dost, naprosto eh, nedostatečné. Pokud by ty fondy měly být stoprocentně účinné, tak bychom se měli zaměřit i na to. Neustále hovoříme o účinnosti, o efektivnosti. Já si myslím, že by to se to mělo týkat i té politiky soudržnosti. Děkuji. Eh, nyní paní místo předsedkyně Jasnovická, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Snaha vytvořit nová pracovní místa je velmi pozitivní. Snažíme se bojovat proti nezaměstnanosti v EU. To, co říkala Elizabeth, to znamená, že musíme bojovat za to, aby Evropský sociální fond eh, činil minimálně 25 celkových prostředků na eh, soudržnost. Já si myslím, že to nebude stačit na eh, začátku digitali, digitální éry, protože digitalizace bude čím dál dynamičtější a bude se týkat všech skupin pracovníků, nejen mladých lidí, ale i těch starších to znamená, že podle mého názoru by tady Evropský sociální fond měl sehrávat velmi důležitou roli. Měli bychom zajistit to, aby naši evropští zaměstnanci se připravili na digitalizaci eh, a měli bychom si proto eh, klást větší cíl, ne pouze 20, ale 30 které by na to měly být vyčleněny. Musíme počítat s tím, že členské státy Evropské unie dosahují úrovně rozvinutých zemí, ale zároveň následně nedostanou prostředky, které by jim umožnily další rozvoj. To znamená, že si myslím, že by ty prostředky měly být určeny především na takové záležitosti, jako je tedy digitalizace nebo adaptace zaměstnanců na digitální éru. Ano, děkuji. Chce se vyjádřit někdo z komise? Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Musím říci, že bylo velmi zajímavé naslouchat naší dnešní diskuzi a myslím si, že všichni členové výboru eh, EMPL tedy vyjádřili svoji podporu, za což jim děkujeme. Eh, domníváme se, že povolení revize MFF je příležitost k tomu, abychom efektivněji používali prostředky i v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí. Eh, my se zároveň musíme připravovat i na období po roce 2020. Domnívám se, že definitivní verze stanoviska eh, výboru EMPL bude velmi důležitá, protože to bude takové vodítko, jak tedy připravit naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji a poslední slovo bude mít pan zpravodaj, pan Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že si velmi cením reakcí eh, stínových zpravodajů a dalších kolegů. Cením si všeho toho, co zaznělo na adresu eh, tohoto stanoviska. To znamená, že to je velmi užitečný výchozí bod našich dalších eh, diskuzí. Rád bych zdůraznil několik věcí. Souhlasím s tím, že je potřeba se soustředit na priority zpěté eh, s našimi politickými závazky a cíly. V tom smyslu, že pokud tedy uznáme, naprosto vážně uznáme, že se nacházíme v situaci, která staví eh, před, Evropské unii, před Evropskou unii obrovské výzvy, tak se zároveň bude očekávat, že Evropská unie v takové situaci sehraje velmi důležitou znatelnou roli, protože to od nás očekávají naši občané. Evropští občané očekávají od Evropské unie, že se v takovéto situaci postaví jednoznačně a že zasáhne. Na druhou stranu je to tak, že tady zkrátka máme stropy a máme určité eh, závazky, kterým se nesmíme vyhnout. Zároveň bychom neměli ignorovat nebo zapomínat na to, že to musí být celé realistické. Bylo řečeno, že pokud tedy pokud bude dosaženo dohody v tom smyslu, že například se musí vyhradit 3 miliardy na Turecko, tak je to eh, alternativa, která je reálná, realistická a ohledem na to si tedy musíme uvědomit, že právě v těchto oblastech musíme přijmout naléhavé a velmi důležité kroky. Zajímaly mě ty kritické návrhy, které tu zazněly a které se týkaly lepší synchronizace mezi různými typy financování, to znamená Evropský sociální fond a další fondy v této oblasti byla řeč o tom, že musíme lépe využívat stávající finanční prostředky, že se tak musíme snažit co možná nejúčinněji. To jsou úvahy, které neustále musíme mít na paměti. Velmi bych si v tomto ohledu cenil příslušných pozměňovacích návrhů, které byste tedy předložili a které bych se toho týkaly, tak abychom to mohli společně prověřit. Tím by vlastně vznikla pozice e, výboru a ta pozice výboru by tedy ovlivnila i další jednání v komisi. Komise by tak z něj nebo z toho stanoviska mohla vycházet a tím by se tedy umožnilo to, aby jak parlament, tak komise se přizpůsobili e, tomu hlavnímu cíli, aby ho sledovali a přibližovali se k němu a e, tak tedy dostali výzvám, před kterými Evropská unie v tuto chvíli stojí. Děkuji, děkuji vám všem. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů uplyne 21. dubna poledne. Hlasování ve výboru e, proběhne v květnu, e, ve, rozpočtovém výboru 15. 16. června a v plé, na plénu v červenci roku 2016. Všem vám tedy děkuji za pozornost. V tuto chvíli nás čeká prezentace studie, o kterou jsme požádali za náš výbor. Týká se to toho, jak jsou tedy otázky zaměstnanosti a sociálních služeb řešeny z makroekonomického eh, dohledu a jaká kritéria se, nebo jaké ukazatele se v tom makroekonomickém dohledu používají. Bohužel eh, nás tu není mnoho, nicméně doufám, že někteří poslanci tady mohou zůstat ve svých kancelářích a eh, naslouchat našemu jednání online. A já tedy v tuto chvíli Eh, dám slovo Manuele Same Klodoviči, eh, která přednese úvod k této studii. Bude při tom co možná nejefektivnější, tak aby nám zbylo ještě pár minut na otázky a odpovědi. Paní Lodoviči, máte tedy slovo, prosím. Mrs. President. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání a možnost představit vám studii, kterou jsme vypracovali především v loňském roce. Já pracuji v Ústavu pro sociální výzkum v Itálii a tato studie se zaměřuje především na to, jak zaměstnanost a sociální otázky jsou řešeny v rámci evropského semestru od roku 2011 jak přispělo zapojení sociálních a zaměstnaneckých eh, indikátorů do eh, analýzy ekonomického procesu v roce 2013 a jak, eh, jaká je, jaké je vnímání tohoto procesu. Studie vychází jak z analýzy příslušných dokumentů, ale také z práce v terénu. Provedli jsme například průzkum online, oslovili jsme 46 zainteresovaných subjektů, jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni. Dále jsme měli osobní e, pohovory se zástupci Evropské unie, ať už osobně tedy nebo po telefonu a byli tam také zástupci organizací z oblasti zaměstnanosti a sociální sféry. Také jsme eh, se věnovali posouzení eh, situace v osmi eh, zemích, kde panují odlišné hospodářské poměry. Takže to jsou ta hlavní zjištění, která nabídla tato studie. Ještě předtím, než vás seznámí s, s hlavními výsledky této studie, tak dovolte několik slov k evropskému semestru. Jedná se o velice složitý koordinační proces, eh, který byl započat v roce 2011. O co šlo? O koordinaci velice jasných odlišných mechanismů řízení a zprávy, Máme tam makroekonomické ukazatele, které vycházejí z tzv. tvrdé regulace, kde se počítá také s možností sankcí vůči zemím, které mají nadměrné nerovnoměrnosti a které eh, neplní eh, podmínky paktu růstu a stability. A pak jsou tam mechanismy koordinace, které eh, se uplatní v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociální a ty vycházejí z otevřené metody koordinace. A zde se nabízí mnohem vyšší úroveň flexibility a větší prostor pro členské státy, aby eh, realizovali vlastní politiku v rámci mechanismu koordinace. Zde se používá především benchmarking, eh, institucionální práce a tak dále. Tento proces makroekonomického dozoru vychází eh, z takzvaných eh, indikátorů MIP, to jsou indikátory, které se využívají pro postupy při makroekonomické nerovnováze. Tyto ukazatele poskytují informace, které slouží k včasnému zjištění hlavních potenciálů makroekonomických nerovnovážností a používají se ke sledování dění v jednotlivých zemí a k včasné detekci rizika eventuálních makroekonomických nerovnovážností. Toto hodnocení je velice důležité v rámci politické debaty. Jedním z problémů je to, do jaké míry indikátory zaměstnanosti a sociálních stavů lze zapojit do, tohoto, do této tabulky MIP. V tomto smyslu Pracujeme tady s tím procesem evropského semestru, kdy se jedná o velice složitý proces koordinace. Je založen na nejrůznějších krocích a pracuje se na tom po dobu celého roku. V minulosti, a to byl proces, který trval mnohem kratší dobu, nicméně nyní Vzhledem k tomu, že probíhají rozsáhlé diskuse jak na národní, tak evropské úrovni, Eh, mezi různými zainteresovanými subjekty, eh, došlo k prodloužení celého procesu. Do toho procesu rovněž patří eh, činnost všech hlavních institucí EU, sociálních partnerů a organizací sociál, občanské společnosti. Je to skutečně složitý proces. A jeho popis najdete ve zprávě. Proto se nyní vyhnu popisu tohoto procesu, poněvadž by to trvalo příliš dlouho. O co nám šlo? Chtěli jsme se zaměřit hlavně na ty, na ty hm, hlavní problémy, které vzešly ze studie. Prvním hlavním zjištěním je to, že v současné době všechny hlavní zainteresované subjekty tohoto procesu chápou důvod vyšší tzv. socializace evropského semestru. Je potřeba nastolit větší rovnováhu mezi makroekonomickým a fiskálním mechanismem a mechanismem v oblasti zaměstnanosti a sociální sféry. Je potřeba uh, rovnovážněji řešit makroekonomické a sociální problémy. Ovšem otázka zní, jak na to. A k tomu nadále probíhá debata. E, proč jsou ty větší nerovnovážnosti považovány za důležité? Jak v, ve faktografické, tak akademické literatuře najdeme informace o tom, že pokud nebudeme brát v úvahu problematiku zaměstnanosti a sociálních otázek, Eh, v kontextu hospodářského růstu, tak eh, se eh, ty nerovnováhy, které mohou nastat díky úsporným opatřením, hrozí, hrozí vlastně, nebo představují hrozbu dlouhodobému růstu. Empirický výzkum ukazuje, že větší nerovnováha při distribuci příjmu souvisí eh, s tady ohrožením, dlouhodobým ohrožením růstu. Takže tady je souvislost mezi dlouhodobým eh, růstem a nerovnovážností mezi rozdělování, v rozdělování příjmu. Abychom tedy podpořili růst, musíme mít pod kontrolou nerovnovážnosti v oblasti sociální a pracovní. Tyto nerovnovážnosti mohou plynout z makroekonomických politik, jinými slovy z úsporných opatření, a mohou zvýšit potenciál finanční krize, mohou způsobit politickou nestabilitu a tím pádem mohou odradit od investicí do inovací a lidského kapitálu, ale také do vůbec té podnikatelské snahy. Tím pádem mohou snížit dlouhodobý růst. Budeme-li věnovat pozornost otázkám zaměstnanosti a sociálním otázkám, eh, bude to skutečně relevantní pro jak Evropskou unii, tak monetární unii. Negativní eh, vývoj samozřejmě v jedné zemi může ovlivnit eh, dění v druhé zemi. Může se to přelét, přelít. Je tady vzájemné propojení evropských eh, ekonomik a to platí především pro eurozónu, evropský hospodářský prostor. A proto je pouze v zájmu členských států, aby brali v úvahu eventuální dopady úsporných opatření na zaměstnanost a na nerovnováhu v sociální oblasti. Z toho důvodu ehm, je zapotřebí nastolit lepší rovnováhu mezi makroekonomickou a sociální politikou, ale jak už jsem uvedla, problém je, jak na to. Současná debata tedy se týká toho, jak vypracovat mechanismy koordinace a zprávy a řízení, v rámci kterých by byla zachována tato rovnováha, kde by se tedy věnovala stejná pozornost makroekonomice a fiskálním otázkám, jak lépe zapojit eh, zainteresované subjekty v sociální oblasti a jak využívat eh, ukazatelů z eh, pracovní a sociální oblasti pro další postupy. Dalším zjištěním bylo toto. Podívali jsme se na tu pětiletou historii realizace evropského semestru od roku 2011 do roku 2015 a zjistili jsme, že jsou náznaky e, vyšší pozornosti věnované otázkám sociálním a otázkám zaměstnanosti v rámci evropského semestru. Došlo k malému nárůstu počtu doporučení, konkrétně eh, specifických doporučení pro jednotlivé státy v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti a eh, také se věnuje vyšší pozornost eh, tomu přístupu, kdy se používá benchmarking. Tam se tedy navrhují osvědčené postupy a provádí se porovnávání mezi jednotlivými státy tak, aby se mohly jednotlivé instituce od sebe učit. V tom procesu evropského semestru existuje například eh, žádost o eh, vyšší úlohu eh, generálního ředitelství pro zaměstnanost Evropské komise při přípravě zpráv a při vypracovávání specifických doporučení pro členské státy. A to je mm, poměrně častý vývoj, jehož jsme svědky od roku 2014. Zároveň je tady vyšší úroveň, vyšší e, úloha výboru EMCO při vypracovávání těchto doporučení pro členské státy a pro poskytování e, dalších informací o situaci v členských státech. Dále je tady také vyšší úroveň zapojení sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. Probíhá to prostřednictvím tripartitních sociálních summitů a makroekonomického dialogu. Také toto probíhá od roku 2014. Dále je tady nový postup pro posuzování sociálních dopadů. Použilo se to poprvé v případě Řecka a to v loňském roce. Je to posouzení sociálních dopadů ex ante. Co to znamená? Znamená to, že požadovaná opatření, eh, mm, která předpokládají snížení veřejného dluhu a makroekonomických nerovností, jsou posuzovány ex ante ze sociálního pohledu. Potenciální dopad sociálních eh, problémů se tedy posuzuje předem. Dalším důležitým eh, vývojem, který směřuje ke zvýšení eh, povědomí o eh, významu sociálních otázek, je vytvoření společných indikátorů zaměstnanosti. Jsou to takzvané přídavné doplňkové indikátory, takže makroekonomické indikátory dohledu nyní obsahují také indikátory zaměstnanosti a sociálního stavu sociálního vývoje. To je další důležitý vývoj. Znamená to totiž, že posouzení potenciálních nerovnoměrností sem přibylo. A v loňském roce komise rovněž začala pracovat s dalšími třemi um, důležitými ukazateli v rámci MIP. Máme ty hlavní indikátory, které jsou nejdůležitější pro celý postup a tyto indikátory eh, se budou používat i v tomto aktuálním politickém cyklu. Máme tady míru aktivity, míru nezaměstnanosti mládeže a celkovou míru nezaměstnanosti. Jsou tady samozřejmě také eh, negativa. Ten proces ještě neprobíhá kompletně. Makroekonomické aspekty stále převažují. Asi 60 doporučení pro jednotlivé členské státy se týkají právě makroekonomických eh, témat. Ten, makro, ten proces makroekonomického dohledu je eh, přísnější především pro eurozónu, Makro, proces makroekonomického dohledu se také politic, politicky zviditelnil. Eh, díky strategii Evropa 2020 um, ehm, došlo ke k většímu povědomí o evropském semestru. Možná víte, že debata se točí spíše kolem makroekonomických eh, nerovnovážností, spíše než ohledně dalších, o, okolo dalších témat. Ta specifická doporučení pro členské státy se týkají témat zaměstnanosti a sociální sféry, Soustředují se však na nákladovou efektivitu a hospodářskou udržitelnost spíše než na snižování nerovnoměrnosti a chudoby. To je zcela evidentní v případě doporučení eh, v oblasti penzijních a ehm, zdravotnických reform. Když jsme prováděli případové studie a porovnávali ta jednotlivá doporučení a podmínky v sociální hospodářské oblasti v jednotlivých státech, tak jsme zjistili, že ta doporučení pro jednotlivé členské státy neřeší eh, hlavní velké úkoly eh, nebo hlavní problémy a také neřeší eh, problém nejzranitelnějších skupin obyvatel. Eh, soustředují se především eh, na mládež, to je 35 doporučení, eh, která se tedy zabývají otázkami mladých lidí. Dále se tato doporučení soustředují na starší občany a nezaměstnané. Ve velice malém počtu těchto doporučení jsme nalezli návrhy nebo témata, jako je například genderová nerovnost, problém migrantů a nízké kvalifikace. Pokud jde o realizaci těchto doporučení, ve srovnání s těmi doporučeními z oblasti makroekonomiky narážíme na jeden hlavní problém. Jeden z problémů je, že reforma v oblasti trhu práce a sociálních záležitostí je dlouhodobou záležitostí, trvá prostě delší dobu a jejich dopady se objevují také až v dlouhodobém měřítku. To znamená, že je obtížné vyhodnotit, do jaké míry byly implementovány ve srovnání s makroekonomickou a daňovou politikou v rámci eh, doporučení specifických pro jednotlivé země. Dalším problémem je, že tady máme stále příliš nízké zapojení občanských společností a parlamentů v členských státech. V některých členských státech je tento proces pouze mezi státem a evropskými institucemi, zatímco občanská společnost a parlament jsou příliš málo zapojeni do tohoto procesu. To je například případ v mé zemi v Itálii. Jinde, například v severských státech jako ve Finsku, je zapojení těchto sociálních aktérů a organizací pro zaměstnance daleko větší. Záleží tedy na jednotlivých zemích a zde například eh, zástupci eh, občanské společnosti zdůrazňují nezbytnost specifických hlavních směrů i ze strany evropských institucí za zapojení eh, vnitrostátních potřeb jednotlivých zástupců sociálních civilní občanské tedy společnosti a zaměstnaneckých organizací, aby i tyto se mohly aktivněji zapojit do diskusí. Jak už jsem řekla o těch indikátorech předtím, indikátory začleněny do makroekonomického hodnocení a případné nerovnováhy. Tady je nezbytná politická viditelnost věcí, kterými se zaobírají, protože jsou v čele uh, těch hlavních představitelů, kteří rozhodují o těchto záležitostech. A proto to musí být transparentní a viditelné. Je tady důležité mít rovněž sociální indikátory v těchto faktorech a nejenom prostě je umístit do nějakých jiných přehledů. Eh, máme tady čtyři hlavní indikátory eh, v tom hodnocení makroekonomické strategie dopadu. Myslím, že tam bylo dohromady od roku 2009 40 indikátorů, ale indikátory, které byly zapojeny, ty hlavní indikátory nepokrývají sociální záležitosti. Jsou to spíše podmínky trhu práce. Tyto indika, indikátory nejsou rozlišeny podle věku, národnosti, úrovně vzdělání, se k genderu, takže nejsou schopny pokrýt veškerý dopad na sféru sociální a sféru zaměstnanosti a jsou zaměřeny pouze na určitou oblast sociálních záležitostí. Není tady žádný indikátor týkající se vzdělání nebo nerovnosti, nerovnosti genderové či zdravotních podmínek. Co navrhujeme tedy, abych se blížila k závěru? Co navrhujeme v naší studii? Za prvé, dodat dodatečné indikátory eh, pro sociální záležitosti a zaměstnanost a tyto indikátory by měly také podporovat preventivní přístup eh, řeš, k řeš, při řešení palčivých současných problémů. Eh, ty, máme tady dva hlavní indikátory, které navrhujeme a sice E, zaměřit se na riziko chudoby. A tady musí být alespoň jeden hlavní indikátor pro toto téma, protože ale problém tohoto indikátoru souvisí s tím, je, že je dočasný a tedy způsob kalkulace, který se ještě liší v jednotlivých státech. To byl argument, který používali ti, kteří byli proti začlenění tohoto sociálního indikátoru, ale my se domníváme, že je nezbytné ho začlenit tak, aby tady byl základ pro Eurostat, aby se zlepšily tyto indikátory a lepší způsobem se mapovala situace. Druhé doporučení je pustit anticipovat riziko chudoby v souvislosti s ohrožením ztráty zaměstnání. Toto je nepřímý indikátor pro monitorování politik trhů práce. Navrhujeme také devět dodatečných indikátorů, které by se zaměřily na oblasti, které nejsou zcela správně pokryty těmi hlavními indikátory Tady se to týká kvality práce, navrhujeme například zahrnout indikátor, indikátor týkající se zaměstnanců na plnou pracovní dobu, na částečný úvazek, investice do vzdělávání, například včetně indikátoru občanů a a soustažnost s tím, jakým způsobem jsou pokryty mojí možnost přístupu ke zdravotnímu systému a zdravotnímu pojištění a dále indikátor, který by se soustředil na mapování problémů v otázce genderové nerovnosti při srovnávání zaměstnaných mužů a žen a další sociální indikátory jako sdílená práce a rovněž také míra nezaměstnanosti a zaměstnanosti podle pohlaví. Jak vidíte, my navrhujeme pokrýt daleko větší oblast potenciální nerovnováhy v sociální sféře a v trendech zaměstnanosti. Existují další indikátory, které by bylo možno zapojit, ale musíme je mm, udržet na nižší úrovni, protože v určitých případech je velice obtížné je kalkulovat. Mám ještě pět minut? A dvě minuty říkáte, no dobře, tak jo, a už mám jenom dva poslední slajdy. Důležitou věcí je, kromě toho, že budeme brát v potaz indikátory, je třeba zlepšit systém řízení na evropské úrovni a navrhujeme tady také e, zohlednit cíle strategie 2020 a zahrnout to vše do specifických doporučení pro jednotlivé státy i v oblasti vzdělávání, zdravotní péče a tak dále. Rozšířit e, ex ante, čili odhadovaný sociální dopad plánovaných opatření, využívat a naplňovat evropský semestr za většího zapojení sociálních partnerů a zástupců zaměstnanců a také větší flexibilitu ve způsobu, jakým se státy mohou věnovat naplňování hlavních směrů, které, dává Evrops, které dávají evropské instituce. A to znamená používat také dobré koordinační mechanizmy, jemnější povahy než pouze nějaké striktní metody, strohé metody, které se používají pro makroekonomické rozbory. Na závěr, na skutečný závěr bych ráda řekla, jakým způsobem by mohl být do tohoto pole zapojen Evropský parlament. My se domníváme, že Evropský parlament by mohl dodávat politickou podporu vytváření rovnováhy mezi naplňování hospodářských a sociálních eh, cílů organizováním veřejných diskusí a eh, dopad jednotlivých specifických doporučení stát po státu. Také by Evropský parlament mohl podpořit větší zapojení relevantních vnitrostátních aktérů a subjektů v rámci evropského semestru, například organizováním slyšení a diskusí o těchto záležitostech. Evropský parlament by rovněž mohl podporovat investice do robustních sociálních indikátorů protože je třeba vytvářet nezbytné databáze pro výměnu údajů, ale tato databáze a databanka a její udržování potřebuje samozřejmě také financování, aby mohla dále mapovat situaci. to všechno by mohly být iniciativy Evropského parlamentu pro zlepšení práce Eurostatu a potom také studie dopadu, které by měly být využívány při jakékoliv úsporné politice, která je navrhována evropským státům, jakož i monitorování toho, jakým způsobem jsou návrhy evropského semestru uskutečňovány. Abychom skutečně dosáhli větší role v tomto aspektu, aby se tedy mohlo udělat vše, co jsem popsala, domníváme se, že by bylo velice užitečně vytvářet pracovní skupiny v rámci evropského semestru a to by umožnilo větší také spolupráci mezi výborem EMPL a výborem ECON v Evropském parlamentu a tak by se Evropský parlament mohl ještě intenzivněji zapojit do evropského semestru. What, uh, uh... Děkuji vám za tuto prezentaci. Někteří kolegové vám chtějí položit otázku nebo chtějí předložit nějaké komentáře. Ovšem čas máme pouze do té doby, dokud tady budou tlumočníci. Nejprve promluví paní Jazlověcká, místo předsedkyně tohoto výboru, promluví za skupinu EPP. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, vážená paní, za eh, to, že jste nám představila tuto zprávu a za veškeré informace, které jste poskytla. V dnešní době, když se trh práce dynamicky vyvíjí, jsou tyto informace velmi zásadní. Řekla jste, že jedno z vašich doporučení zní, že bychom měli nalézt více indikátorů, díky nimž bychom mohli popisovat trh práce. Kromě toho jste řekla, že je potřeba sbírat informace. Musím říci, že když slyším, že v Evropské unii je eh, dvě, jsou dva miliony neobsazených pracovních míst, pro která nenajdeme vhodné pracovníky s vhodnou kvalifikací, tak se ptám, eh, kde se stala chyba. Možná, že ta chyba spočívá v tom, že data sbíraná komisí jsou sbírána pouze na národní úrovni a podle mého názoru to potom neposkytuje eh, dobrý přehled o celkové situaci. Eh, souhlasím s vámi, že existují sektory, kde jsou na údaje na národní úrovni velmi efektivní, ale myslím si, že právě trh práce jako takový je velmi citlivý a není možné, abychom sbírali informace pouze na národní úrovni, nebo na, eh, eh, že tedy musíme eh, sbírat informace i na regionální úrovni. Pokud se na to podíváte pohledem našeho parlamentního výboru pro zaměstnanost a sociální věci, tak si myslím, že bychom právě naše opatření, to znamená vytváření pracovních míst, opatření na podporu zaměstnanosti měly provádět na té místní úrovni. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Harkin. Prosím. Děkuji. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala za tuto zprávu. Ah, budu mít tedy co číst po několik nočních hodin, ale nyní několik stručných komentářů. Velmi si cením toho přístupu, který jste zvolila. To znamená přístupu, který jste zvolila při sestavování této zprávy. Eh, bylo řečeno, že nerovnost brání dlouhodobému růstu. To je argument, který v našich diskuzích často chybí. Někdy se totiž má za to, že růst jako takový odstraní nerovnost. Eh, existuje eh, jedna věta, kterou používáme, používáme v Irsku. Eh, často je to tak, že když se zvedne příliv, tak to odstraní všechny lodě. To je takové příslove, přísloví, které říkáme v Irsku. Nicméně si myslím, že tady je ta perspektiva trochu jiná. Mám dvě otázky. Myslím si, že k tomu budete mít uh, určitě dobrou odpověď. Víte, že členské státy, jakmile něco takového uslyší, řeknou, že to jde příliš daleko, že tady Evropská unie nemá uh, kompetenci. Uh, já neříkám, jak to je, já bych se pouze ráda zeptala na vaši reakci na to. Uh, kromě toho jste zmínila ty, uh, ty Eh, indikátory, které by měly být na poplach, takové ty kontrolní indikátory. A to je věc, která mě velmi zajímá, protože nedávné informace ukazují, že eh, před sociálními transfery má Irsko eh, velmi vysokou úroveň nerovnosti. Nicméně po sociálních transferech Eh, se dostáváme na průměr, pokud jde o sociální nerovnost. To znamená, že jde o to, že před sociálními transfery, před těmi eh, zásahy to poskytuje jiný eh, obrázek, je ta situace jiná. To znamená, že na to bych se vás chtěla zeptat. A kromě toho jste hovořila o pracovní skupině, která by mohla vzniknout mezi výbory EMPL a ECON. Vím, že někteří z nás jsou členy obou výborů, dejme tomu plnohodnotnými členy v jednom výboru a náhradníky ve výboru druhém. To znamená, že to je určitě dobrý nápad, ale otázka zní, jak můžeme očekávat od komise od dalších zúčastněných stran, aby eh, se k tomu tedy jednoznačně postavili, když my jako parlament tady jednoznačně neudáváme eh, tón. Děkuji. Děkuji. We'll take the third question and then you can, uh... Nyní tady si vyslechneme ještě třetí otázku a následně budete mít možnost na všechny ty odpo- otázky odpovědět. Nyní má slovo paní. Děkuji také za uh, tuto prezentaci a uh, chtěla bych položit otázku, která se týká indikátorů, které Eh, nám říkají něco o nerovnostech mezi muži a ženami v oblasti příjmů a v oblasti penzí. My víme, že tam neustále tento velký rozdíl je a z praxe víme, že důvodem, důvodů k těm, eh, těch rozdílů je více. Mimo jiné závažným důvodem je péče o děti. A já bych se chtěla zeptat, protože v některých zemích tyto studie probíhají, ale není to na úrovni EU koordinované koordinované zda by bylo možné mít nový indikátor, který by rozlišoval eh, příjmy žen, případně příjmy mužů, kteří se starají o děti protože takovýto indikátor není a nám by to daleko více pomohlo rozlišit právě tu situaci, kdy rodiče, kteří se starají o děti, jsou de facto diskriminovaní následně na trhu práce v jejich eh, profesním postupu, případně v příjmech. Děkuji. Yes, uh, Madam Uh... Ano, paní Lodoviči, to jsou tedy otázky, které byly položeny a máte možnost na ně odpovědět. Děkuji pěkně za vaše otázky. Pokud jde o ten význam regionální desagregace, tak s vámi plně souhlasím. Potřebujeme údaje z regionu, poněvadž rozdíly mezi regiony jsou ohromné. Především v rámci zemí. Já pocházím z Itálie a tam je to pro nás velký problém. Konkrétně rozdíl mezi severem a jihem. My jsme se těmto tématům věnovali také při eh, pohovorech s jednotlivými zainteresovanými subjekty a setkali jsme se například s kritikou těch specifických doporučení, eh, protože, mm, jak se kritizováno bylo, že tyto nerovnoměrnosti, nerovnováha eh, tam nejsou dostatečně akcentovány. Myslím si, že Evropský parlament by zde mohl sehrát významnou úlohu. Já jsem se začala věnovat regionální problematice před 20 lety, tehdy to bylo ještě pole neorané, ale nyní máme databázi Eurostatu, která disponuje řadou ukazatelů, takže jsme pokročili. Souhlasím s vámi. Pak tady byla otázka, která se týkala vztahu mezi nerovnou váhou, mezi nerovností a růstem. Ano, souhlasím s tím, že nerovnou nerovnost může e, mít dopad na růst, ale zatím není jasné, jestli vyšší růst e, znamená vyšší rovnost. Já jsem napsala knihu, která vyšla v loňském roce a na tisíci stránkách je ukázáno, že tady neexistuje tato pozitivní soustažnost mezi e, úrovní růstu a úrovní rovnosti. Samozřejmě eh, vše to závisí na politikách, které sledují um, za cíl vyšší růst. Pak tady byl uh, zmíněn vztah mezi kompetencemi EU a národními kompetencemi. To je středobod debaty i v rámci evropského semestru. V rámci tohoto semestru evropské instituce nyní disponují tak říkajíc vyššími pravomocemi pro eh, poskytování doporučení ne pouze v oblasti makroekonomických nerovnoměrností, ale také v oblasti sociální a v oblasti zaměstnanosti. Takže tady probíhá určitá debata mezi členskými státy a evropskými institucemi na toto téma. A na počátku eh, toho procesu, kdy se uvažovalo o tom, že bychom do těch indikátorů zapracovali i ty sociální indikátory, tak se eh, proti tomu eh, vyjádřily členské státy, které se obávaly, že pokud v té hodnotící tabulce budou i tyto ukazatele, tak budou muset eh, dodržovat velice přísné Prahy, i co se týká zaměstnanosti a vůbec dalších sociálních věcí. Takže rozšíření počtu těchto ukazatelů nebylo vnímáno jako dobrý nápad. A z tohoto důvodu se domníváme, že otevřená metoda koordinace nabízí lepší způsob řešení problému kompetencí, kdy na jedné straně máme kompetence na úrovni EU a na druhé straně kompetence na úrovni států, především pokud je o otázky sociální a otázky zaměstnanosti. Ty totiž úzce souvisejí s podmínkami v jednotlivých státech. Pokud je o ty sociální transfery a související ukazatele, tak eh, my jsme eh, Eh, chtěli použít indikátory pro snížení eh, rizika chudoby. Samozřejmě to jsou ukazatele, které nepřímo ukazují na to, jak jsou státy schopny snižovat nerovnost právě prostřednictvím sociálních transferů, prostřednictvím sociální politiky. A Irsko je skutečně velice dobrý příklad, eh, kdy se podařilo snížit riziko chudoby. Oproti tomu v Itálii nemáme příliš dobrou politiku, která by směřovala ke snižování rizika chudoby. Takže eh, použití tohoto ukazatele nabízí dobré srovnání. Pokud jde o ukazatele eh, genderové nerovnosti, tak máte pravdu v tom, že pokud máme vysvětlit eh, nerovnost eh, z hlediska genderu, tak eh, tam je spousta faktorů, je to například nedostupnost péče o děti nebo péče o postižené a tak dále. Problém s výběrem ukazatelů je tento. Samozřejmě máme kompletní seznam, který vychází z toho barcelonského cílu, cíle poskytnout eh, péči o děti ze 60%, ale eh, my jsme to nedali mm, do toho užšího seznamu ukazatelů, protože jsme se prostě museli rozhodlit. Bylo by jich příliš mnoho. Budeme mít každopádně eh, užší seznam pro všechny státy, no a poté bude také širší seznam, který bude obsahovat řadu dalších indikátorů a který bude použit k jiným účelům. Takže to byl jeden z důvodů našeho rozhodnutí. Každopádně děkuji velice za vaše poznámky. And thank you for... Já děkuji vám za to, že jste mezi nás přišla. Už nás tady příliš mnoho nezbylo. Každopádně vaši zprávu máme k dispozici. A e, poslouchají nás i ostatní lidé, kteří zde nejsou přítomni. Je to každopádně téma, kterému se v rámci tohoto výboru věnujeme, takže vám děkujeme za vypracování té zprávy a také děkujeme za to, že jste se za nás dostavila a že jste odpověděla na naše otázky. Tím se tedy dostáváme eh, ke konci našeho dopoledního programu. Sejdeme se opět v 15 hodin odpoledne a pustíme se do hlasování. To bude první bod našeho projednání. Takže se těším na vaši hojnou účast a po hlasování. Nás ještě čeká řada velice zajímavých bodů, kterým se budeme věnovat. Takže prozatím děkuji.